Uh, um, Dobré ráno, kolegové, všechny vás zdravím. Takže stínový zpravodaj pan Van de poslední klíčový hráč eh, v této složce e-callu dorazil, paní Rüle, takže všichni, paní Sehnalová jsou tady prakticky všichni stínoví zpravodajové, možná ještě dorazí někteří další. Já vás tedy všichni, všechny vítám na našem listopadovém zasedání. Máme tři zasedání dnes eh, ráno, dnes odpoledne a zítra dopoledne. A nyní chci jen oznámit změnu v eh, pořadu jednání, kterou je potřeba, abyste vzali na vědomí. Pokud jde o přístupnost na eh, internetové stránky veřejné, tento bod, eh, kdy to bude, takže pokud si to bude 10.40 a je, je až 11.10. Pak hlasování o zprávě pana Šmita se odloží na 17. prosince, protože hlavní výbor odložil hlasování, takže dáme víc času výboru Econ, tam se to týkalo práva v oblasti hospodářské soutěže, jeho porušení a pak harmonizace tlakových nástrojů, to jsme stáhli z pořadu jednání, protože musíme ještě počkat na um, stanovisko výboru pro právní otázky. Takže tím pádem budeme mít ještě víc času na druhou zprávu paní Sehnalové zítra ráno. Protože zítra právě nás tedy čeká tento další bod paní Sehnalové. Tím pádem považuji po, pořád jednání za schválený. Toto zasedání je opět vysíláno přes internet. Vítám i všechny, kdo nás sledují přes internet a také vítáme ty, do eh, abonenty tedy našeho newsletteru. Máme nový newsletter a listop, jeho listopadové vydání již spatřilo světlo světa. Pokud ho chcete mít ve svých e-mailových schránkách, eh, tak se můžete přihlásit k jeho odběru na parlamentních stránkách. A ještě taková poznámka na okraj. Jsme pilotní výbor pro zasedání bez papíru, to znamená, všechny dokumenty budete moci mít na svých iPadech. Všichni, kdo se k tomu chcete připojit a chcete mít všechno na iPadu a nepotřebujete dokumenty na papíru, tak nám můžete dát vědět. Schválení zápisu ze 17. října budeme je považovat tedy za eh, tento zápis za schválený, pokud do zítřka do konce zasedání nebudou nějaké připomínky. A Teď ještě ke dvěma bodům. Máme krátký bod k zasedání trialogu. Paní Šaldemose je tu právě proto, aby nás o tom informovala. Takže paní Šaldemose za paní Pětikanen nás informuje o těchto dvou důležitých pro, produktech, o tedy bezpečnosti produktů a dozoru trhu, abychom věděli, jak jsme na tom s naším jednáním s radou. Děkuji. Ještě jsme jednání nezahájili. Ještě stále čekáme na radu a oni nadále jednají, jestli udělí mandát k vyjednávání nebo ne. Pochopitelně, že máme celý ten balíček CPS R a nařízení o e, dozoru. V rámci CPSR tam je problém hlavně článek 7 ale jsou tam také některé technické problémy týkající se MSR. Máme již stanovena nějaká vyjednávací eh, data. Doufám, že budeme moci eh, zahájit jednání a za několik týdnů bychom se měli zamyslet nad tím, jestli s tou zprávou jít na plenárku, protože potřebujeme jas, jasný plán, potřebujeme to mít, potřebujeme mít harmonogram, ale ještě jsme tam nedorazili, uvidíme, jak se nám to podaří. Každopádně prozatím zatím neprobíhají tedy jednání, alespoň ne mezi parlamentem a radou. Měli jsme také hodně jednání s různými subjekty které jsou aktivní v této oblasti. Snažila jsem se také informovat stínové zpravodaje, s paní, s paní pěti, Pětikanec jsme se sešli stí, se stínovými zpravodaji a dohodli jsme se, že bychom neměli začít jednat, dokud nebudeme mít jasný mandát uh, od rady, ale chtě, chceme tento mandát, protože jsme přesvědčeni, že můžeme najít řešení i těch citlivých otázek, jako je článek 7. Zatím však žádné nové zprávy od rady. Dobrá, takže já vám děkuji, že nadále vy nakládáte tlak na radu po tom velkém úsilí, které jste vynaložili s paní Pětikajnen a konec konců za vámi stál celý eh, výbor eh, v rámci tedy hlasování a eh, tak to všechno je dokončeno, ale teď už nás zdržuje jenom rada a to je zklamání pro spotřebitele. Setkal jsem se s komisařem Tajanem ve Štrasburku krátce a on říká, že se snaží pracovat na kompromisních návrzích o tom klíčovém e, článku. Ale každopádně, pokud nedosáhneme do, e, dohody před volbami, tak e, samozřejmě to nebude pozitivní. Takže jedna ze možných strategií výboru, o kterou proberou koordinátoři, by byla přistoupit k hlasování co nejdříve. A pak eh, tedy uvidíme, jestli budeme moci dokončit jednání s jasným mandátem od rady. Paní Weiler tu není, ale určitě se nebude zlobit, vzhledem k tomu, že jsem včera předsedal trialogu, eh, když řeknu, že jsme zač- zahájili eh, diskuze s předsednictvím o eh, vysílacích zařízeních a rada tam stále ještě má určitý problém s tím, aby eh, zatím stále nemá, není plný mandát, ale bylo to konstruktivní eh, zasedání, jak říkala paní Rile, ehm, proběhla velmi plodná výměna názorů. Já jsem spíše optimističtější než na samém začátku jednání a jsem nyní přesvědčen, že se nám podaří dospět k dohodě o tomto velmi významném návrhu. A nyní se tedy omlouvám ještě jednou paní Sehnalové, že to chvíli trvalo, než jsme se dostali k té její první zprávě. Teď se dostáváme k prvnímu aspektu e-call a to je ten, eh, to stanovisko našeho výboru k zavedení e-call v celé Evropské unii s tím, že zvážíme také pozměňovací návrhy a já vám nyní s potěšením dávám slovo a poté dám slovo paní Fandekam, paní Rille a sám si vezmu slovo jako stínový zpravodaj. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Jak jste, jak jste uvedl, eh, obsahem našeho stanoviska pro výbor pro dopravu je rozhodnutí o zavedení služby e-call Cílem je zajistit koordinované a konzistentní zavedení interoperabilní služby ECall v celé Evropské unii. Jak už jsem uvedla v předchozích debatách, komise v předloženém legislativním návrhu vycházela ze zprávy z vlastní iniciativy, kterou náš parlament v loňském roce podpořil velkou většinou. To se projevilo ostatně i v počtu pozměňujících návrhů, kterých je všeho všudy 12 a do velké míry pouze vylepšují předložený návrh já jako zpravodajka navrhuji v návrhu eh, rozhodnutí posílit jednoznačně odkaz na linku one hundred and twelve na které má být ecall jako veřejná služba založen. v textu také chci explicitně zmínit že ecall jakožto veřejná služba tísňového volání musí být poskytována všem účastníkům silničního provozu bezplatně dále máme tři pozměňující návrhy k uspořádání osvětových eh, kampaní které by občan, eh, občanům objasnily výhody a možnosti tohoto nového systému včetně informací jak systém správně používat. kolegyně thun což je pozměňující návrh číslo six navrhuje aby tyto kampaně předcházely zavedení ecallů a podílely se na nich nejen komise ale také regionální orgány členských států Eh, kolega weidenholzer v pozměňujícím návrhu číslo seven eh, chce do těchto kampaní zahrnout i ustanovení týkající se eh, ochrany osobních údajů což je samozřejmě neméně důležité protože občané musí být seznámeni s tím že ecall neumožňuje sledování ani zaznamenávání trasy vozidla. obě tyto připomínky podporuji a navrhla jsem jediný kompromisní návrh který je zahrnuje další tři pozměňující návrhy se věnují velice důležitému aspektu ochrany osobních údajů. pozměňující návrh číslo nine kolegyně thun požaduje aby zpracování osobních údajů v rámci vyřizování tísňových volání ecall bylo v souladu s pravidly týkajícími se eh, ochrany osobních údajů s čímž se samozřejmě ztotožňuji. kolega weidenholzer v pozměňujícím návrhu číslo four Eh, žádá členské státy aby zaručily řádné eh, tady si nejsem zcela jista českým překladem appropriate v angličtině použití přenášených údajů. Eh, v pozměňujícím návrhu číslo twelve pak žádá aby údaje přenášené prostřednictvím služby ecall byly členskými státy použity výhradně pro záchranné účely v případě nouze Eh, zde jsem ovšem po domluvě s kolegou eh, eh, domluvena nebo bude podán návrh v podobě ústního pozměňujícího návrhu, protože data získaná v případě nehody mohou pomoci varovat řidiče, přispívat k omezování dopravní neprůjezdnosti způsobené nehodami a bránit sekundárním nehodám pak tu máme dva pozměňující návrhy od eh, pana kolegy Van de campa což je pozměňující návrh číslo 8 a 11, které požadují, aby lokalizace osoby volající na linku 112 z mobilního zařízení, jenž podporuje systém GNSS, eh, byla stejně přesná a spolehlivá jako při volání prostřednictvím systému eCall členské státy toto mají zaručit spolu se spuštěním systému ecall tedy od října roku two thousand and fifteen Eh, já osobně eh, dlouhodobě podporuji eh, rovnocenný přístup k lince one hundred and twelve a záchranným službám pro všechny občany. tento požadavek jsem tedy konzultovala s komisí. one hundred and twelve jako univerzální služba spadá pod směrnici o univerzálních službách a tudíž mimo rámec tohoto rozhodnutí podle komise a to by nám eh, možná mohli osvětlit přítomní zástupci existují rovněž technická omezení která eh, tento rovnocenný přístup doposud neumožňují považovala bych proto za nebezpečné tímto požadavkem podmiňovat jakýmkoliv způsobem zavádění ecall a plnění ustanovení tohoto rozhodnutí protože se jedná o odlišné záležitosti zároveň ale považuji tento eh, požadavek evropského parlamentu za legitimní a navrhuji proto jeho ponechání aspoň v úvodním ustanovení tedy recital. Eh, poslední pozměňující návrh který bych chtěla okomentovat je pozměňující návrh číslo ten ten je od kolegy de jonga a jedná se o jediný návrh který musím striktně odmítnout protože je v rozporu s cílem návrhu ve členských státech které nechtějí systém zavést by tísňový obor nemohl být řádně zpracován což je proti myšlence plného využití výhod které tento bezpečnostní systém nabízí evropským řidičům a je to také vlastně v rozporu se stanoviskem které evropský parlament již v minulosti podpořil. takže to jsou mé komentáře k pozměňujícím návrhům a doufám eh, že zítra eh, budeme moci hlasovat eh, tak jak jsem naznačila ve svém doporučení. děkuji. Děkuji za vaši podrobnou eh, prezentaci pozměňovacích návrhů. Jako prvnímu dám slovo panu Van der Kampové, to je stínový zpravodaj za PPP. E Děkuji a přeji přem um, ehm, hezké dobré ráno. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za mm, údajce za uh, její velice pozitivní přístup a odvedla skutečně vynikající práci, pane předsedo. Tento systém e-call nebude dobře fungovat, pokud, to bud, pokud jeden ze dvou systémů nebude fungovat. A autorka stanoviska správně řekla, že eh, moje pozměňovací návrhy se týkají eh, fungování systému 112 a ne uh, užšího systému. Protože společnost nám stále dává najevo, že systém 112 eh, stále ještě nefunguje ve všech zemích. A systém 112 spadá pod eh, širokou eh, všeobecnou směrnici, ale eh, s ohledem na budoucnost bych řekl, že u toho stanoviska e-call by se mělo ještě více to týkat systému 112. Komise se to nelíbí, to vím, ale komise tady není proto, aby, to, aby se jim to líbilo, ale proto, aby zlepšovala systém 112. Ale na ochranu soukromí dat v parlamentu se právem na toto poukazuje jako na důležité téma, ale tady e, samozřejmě jde o nouzové situace u toho systému 112, o případy nouze, nouzová volání. A tady je především efektivita toho systému důležitá. Eh, takže mm, co se mě týče, tak můžeme zítra hlasovat. Děkuji, paní Růle. Dobře. Z mé strany já bych řekl, že já souhlasím s přístupem zpravodajky v tom, že bychom neměli hlasovat pro návrhy pana de Jong, který eh, vlastně podkopává celý ten princip těch našich snah k těm um, voláním 112 a lokalizaci um, volajícího, jak asi víte, tak dnes odpoledne proběhne slyšení o mé zprávě o elektronické, eh, o elektronické komunikaci. Já jsem teď otevřel možnost um, otevřít směrnici o univerzálních službách a nebudu proti eh, začlenění ustanovení, které budeme považovat za nutné abychom upravili dále eh, některé aspekty line 112. Eh, to eh, se ale bude o, co, mm, bude o tom o co jednat až v příštím madnátu, ale aspoň můžeme začít. Co se týče bodu odůvodnění, tak myslím si, že to je rozumné, že jsme převzali stanovisko um, ochrany osobních, z ochrany osobních dat, úřadnou ochrany osobních dat, pro ochranu osobních dat, protože s tím mnoha eh, aspekty souhlasíme. A paní eh, je tady za komisi, ano, eh, vedoucí oddělení je zodpovědná za toto, proto jí dám slovo. Můžu se zeptat, zda ještě někdo ze stínových zpravodajů se chce vzít slovo? Eh, dobře, paní Neprejo, prosím, vítejte ve výboru. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná, protože my od začátku práce na tomto tématu jsme komise i parlament v podstatě souladu, takže vás nepřekvapí, že my vítáme většinu těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Každopádně ty kompromisní návrhy, o kterých mluvila paní Sehnalová, na informačních kampaních, jde ochrana dat, s tím není žádný problém, souhlasíme s vámi. Nebudeme se dlouho věnovat návrhu 10. Slyšela jsem tady, že e, to nepodpoříme. Je to pro, pro nás je to také důležité, protože vyjmout tu povinnost toho zavedení by v podstatě eh, mm, dalo iniciativu z eh, parlamentu i návrhu komise, takže to rozhodně nemůžeme podpořit. Několik slov eh, k pozměňujícímu návrhu 8 a 11. Um, ehm, my jako komise chápeme cíl vašich pozměňovacích návrhů. Chcete zajistit, aby občané, nejenom ty, kteří, kteří jsou vybaveni ehm, vozidly s vybavenými e-call, tak aby mohli využívat to, co je k dispozici se systémem eh, GNSS. Já nebudu hovořit o právních aspektech, o tom mm, to jste zmínili, ale ještě k těm technickým, té technické stránce. My si myslíme, že proto, že z důvodu baterií někteří, někdy lidé si vypínají tu technologii eh, GNSS. A pokud to chtějí znovu použít, tak chvíli trvá, než to mohou znovu použít. Takže to je jeden problém. Další, to je otázka spolehlivosti. Co se stane, když jste v tunelu, v budově a ten systém prostě nefunguje? Možná to jsou důvody hlavní, které nás přiměli říci, že musíme být trochu opatrní a nebudeme to podporovat. Doufám, že jsem, pane předsedo, odpověděla na vaši otázku. Ano, děkuji. Já chci potvrdit, že budeme hlasovat o tomto návrhu zítra. Um, výboru pro dopravu. Paní Sehnalová, chcete ještě něco k tomu? Hmm, na závěr. Všechny připomínky, vlastně slova podpory, budu se těšit, že zítra naším hlasování se zase posuneme o kousek, o kousek dál. A samozřejmě bych chtěla eh, pozvat na zítřejší slyšení eh, k otázkám, které v souvislosti s e-kolem kolegy eh, velmi výrazně eh, zajímaly a to vlastně slyšení European Data Protection Supervisora. Budeme mít v panelu také koordinátora pilotního projektu HERO, což je vlastně pilotní projekt, který zkoumá, eh, jakým způsobem jsou jednotlivé členské státy připraveny na, na zavedení, zejména v těch eh, otázkách eh, i přeshraničního fungování e-callu a zapojení systému Galileo, takže všechny kolegy srdečně zvu. Ano, ehm, děkuji. Každopádně bych si přála, abyste tam přišli nebo to sledovali na internetu. To bude zítra v 11 hodin po hlasování. Ehm, myslím, že máme hodně času na to od 11 do 12 hodin. Myslím, že tady je řada otázek, kdy by bylo velmi užitečné ehm, poskytnout jasné informace. Tady je spousta ne- Eh, nejasnosti nebo případů, kdy případ není plně správně pochopen. Zítra budeme tedy hlasovat o této zprávě, což mm, proto jsme oddělili ty dvě části práce paní Sehnalové, abychom o tom mohli hlasovat zítra mm, a pak v výboru pro dopravu. A pak vlastní zpráva paní Sehnalové, o té se bude hlasovat v prosinci. Takže s výborem pro dopravu, takže to jsou eh, díky našim dobrým vztahům s výborem pro dopravu. My jsme se eh, dohodli s eh, paní Sehnalovou, s také s výborem pro občanské svobody, které, kterým vedly některé aspekty ochrany dat a souhlasili, dohodli jsme se, že nám pošlou rychlou reakci ochraně dat a to, co je již v těch bodech odůvodnění, doufám, ještě ty jejich, ty jejich obavy trošičku rozptýlí. Jak paní Sehnalová řekla, data systému e-call se týkají vozidel, nejsou to osobní data, pokud samozřejmě to nesouvisí s, nebo není spojeno s jinými um, údaji. To je důležité říci, závis, ten systém závisí na vozidle. Takže systém bude fungovat v případě nehody, ať bude řidičem kdokoliv. E, měli jsme mi užitečnou schůzku s panem Axlem Vosem, který bude zpravodajem této věci a e, asi jasně e, vysvětlili, jaké jsou tam problémy, které bude řešit. Děkuji vám tady budeme eh, pokračovat dál. Pan Lechgard, který zastupuje pana Šmita, je zde. A máme tady všechny stínové zpravodaje, že můžeme začít. Pan Šva, paní Rapty, paní Rule a já. No, stanovisko pro výbor ekonom, tak se pravidel provící žaloby o náhodou škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže. Pan Kubik z DG eh, hospodářská soutěž, mm, pan Lechgard, jestli jste tady připraven, tak vám dám slovo, abyste prezentoval mm, stanovisko pana Šmita. Děkuji vám, pane předsedo. Takže Ole vás zdraví a omlouvá se, že tu dnes nemůže být, protože je na zasedání a KTEU v Addis Abebě. Ale každopádně bychom se měli dohodnout na široký kompromis, pokud jako návrhy, kompromisní návrhy 1 a 3. Jednička vychází z návrhu komise o e, hromadné žalobě, pak opt-out, e, financování ze strany třetích stran a poplatky, tam se ale domnívá, že bychom měli být e, opatrní, že bychom měli spíše mít systém opt-in než opt-out na evropské úrovni. A pokud jde o kompromis k článku 13, tam ještě stále pořád zbývá odvést trochu více práce. Toto ustanovení ještě musí být poněkud pozměněno, pokud, protože důkazní eh, břemeno eh, by mělo být je možná obráceno, protože tady je povinnost kompenzace a kromě toho tedy oběť si sama nezvolila být v této situaci, to je jasné, hlasovat se bude 17. prosince a Ole zašle nové návrhy, až se vrátí z Etiopie. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane, Le- pane Lechtegaard. A nyní tedy stínový zpravodajové jako první pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Kolega Lechtegaard eh, velice pregnantně a přesně schrnul to, co mm, chtěl říct pan Schmidt k návrhu eh, nařízení ohledně odškodnění za kartelové dohody. Mm, vím, že chce, chápu, že chce být spíše opatrný v principu. Jde o toto 27.1. Mm, rozhodne asi hospodářský nový výbor. Eh, právní výbor má, exklu, má výhradní příslušnost. Vypadá to teď tak, že časově eh, mm, byla spochybněn právní základ, ale eh, mm, v v radě nemní jednomyslnost tedy k tomu hledně tohoto stanoviska, takže všechno jde podle, času, podle časového plánu. My eh, vzhledem ale ke sporu mezi dvěma výbory nedojde k rozhodnutí tak rychle, jak jsme původně plánovali. Já musím říct, že stále mám celou eh, řadu tady nedorozumění. K tomu chci říct dvě, tři věty, především k tomu, co právě prezentoval kolega Alechegard Ehm, navrhuje systém opt-in, to vítám. Komise s právem vychází z toho, že celá ta otázka kolektivních žalob měla zůstat v doporučení rady. E, ještě to potvrdil komisař Almunia včera, proto já vychá... nevycházím z toho, nepředpokládám, že ehm, za situaci v radě v této směrnici budou podstatné návrhy, které se kolektivních žalob, ale Eh, mm, bude, každopádně to je eh, myšlenka, eh, bude tam myšlenka nějakého opt-inu. Diskutovalo se o možných kompromisech. Je možné, že to, ta domněnka v článku 13.2, když tam jsou přímé nebo nepří, když přímo nebo nepřímo poškozený žaluje, tak aby ta, mm, toto bylo akceptovatelné, ta domněnka škody. To je nebezpečné. E, to také potvrdil profesor Bond z zemního dvora a ta situace může nastat. Může nastat situace, že ten ž, od, žalobce je přímý odběratel a mm, mm, procesu není, že být jasně prokázáno, že to, tuto škodu nepředal dál dalšímu odběrateli. Proto ta škoda e, musí být zaplacena jednou na přímého odběratele. Pokud si um, stěžuje ještě ten nepřímý, tak může vzniknout stejná situace odškodnění a um, ten monopolní úřad by musel po druhé platit stejnou škodu, což je prvek jaksi trestného odškodňování, který v Evropě nechceme. Proto jsem se pokoušel přesvědčit kolegu Šmite, že by bylo i v jeho zájmu být opatrný, a, ale zdá se, jak se mi to úplně nepodařilo. Jiné věci, co v kompromisech navrhoval pan Schmidt, je to tak, že já soudím, že Evropský soudní dvůr ve svých rozhodnutí nepřipustil, aby některé dokumenty byly trvale jednou provždy, tedy eh, jak si k ním neměl žalubce přístup, ale soudce musí rozhodnout, které dokumenty budou mm, zveř- mm, uvolněny, které ne. A myslím, že eh, mm, pan Schmidt eh, tedy bych chtěl dát jaksi pokyn soudcům, aby všechny dokumenty ve světle okolností a e, programu byly posouzeny zvlášť. Já se domnívám, že jsou tady věci, o kterých se musí konstruktivně jednat. E, e, tady u návrhu směrnice je dlouhá procedura, která je otázka, jaký bude výsledek. To by bylo z mého hlediska tuto chvíli všechno. V podstatě se domnívám, že komise tím návrhem jde správným směrem, protože máme problém, mm, eh, které vznikly v případě eh, předcházejících rozhodnutí, které musíme eh, vyřešit, ale pokud chceme tento, toto uzavřít ještě do konce mandátu, tak tady nemůžeme vytvářet další věci, které nenajdou většinu v radě ani v parlamentu, protože musíme zaměřit na to, co komise navrhla. Nadomnívám se, že ty kompromisní návrhy pana eh, Šmita ne všechny k tomuto, k tomuto odpovídají. Mrs. Rapsik. Kalimera, kyrie proedre, kalimera, kyrie Schwab.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 kolektivní právní ochrany a návrh komise je, myslím, dobrý. Domnívám se, že můžeme říci, že to je skutečně dobrý návrh, ale ehm, velký rozdíl je v tom, že z komise je připravena udělat obrovský skok a, a postavit se na stranu občanů. komise mm, tu kolektivní, ty kolektivní žalobu vlastně dělá povinnými. To je první věc. To musím zopakovat. Velice děkuji panu Šmitovi za jeho e, vynikající práci. Se skutečně mm, pokoušel najít porozumění a jít správnou cestou. Jeho stanovisko ale je i pro toto rozhodující. Já se domnívám, že mm, v případě některých kroků se obávám, že že právě u kolektivní ochrany, právních mám pocit, eh, že děláme kroky zpátky a pan Schmidt hmm, dokázal najít diplomatickou formulaci, když to téma kolektivní právní ochrany chceme uzavřít ještě v našem mandátu, tak se musíme dohodnout. A to je, myslím, všechno dobré pro evropské občany a my musíme to uzavřít ještě za tohoto legislativního období. Já věřím, že se musíme položit otázku, zda toto řešení je skutečně to nejlepší. Je to Jde to pravděpodobně správným směrem, směrem k solidárnější Evropě a to je důležité také s ohledem na volby. Teď tedy k eh, těm kompromisním pozměňovacím návrhům, které podporuji. I tady eh, kolega mm, odvedl dobrou práci. A u některých ale mám několik výhrad. My, my jsme navrhli to rozšíření eh, škod nebo škodnění ehm, mm, nejenom u kartelů. Na závěr chci ještě říci, že ta zlepšení, kompromisní řešení, které navrhuje pan Schmidt, podporuji a schvaluji. Co se týče časového plánu, eh, abychom se dostali tady k hlasování, tak tady mám ještě mm, dvě varování. Jedno se týká nás všech, ehm, poslanců, komise nás všech, kteří se zabývají tímto případem, totiž, že bychom měli vsadit všechno na to, abychom toto téma uzavřeli ještě v tomto legislativním období. Ehm, pan Schwab je tady s jiným zpravodajem a zpravodajem ve výboru Eko, takže téma je mu dobře známo a leží mu na srdci. Ale Uh, Prosím, ne, ne, ne eh, za, za, dostanete se do příliš do hloubky, jinak, to, jinak se, se tím zadusíte. Musím, my chceme udělat něco pro evropské občany. Děkuji, paní Rule, děkuji, také my děkujeme panu Šmitovi, my podporujeme eh, jejich, vše, všechny jeho kompromisní pozměňovací návrhy. Dobře, takže já bych teď vystoupil jako stínový zpravodaj za svou eh, frakci. Eh, my jsme předložili několik málo pozměňovacích návrhů. Máme určité problémy, ovšem i s kompromisními návrhy, které se teprve rozpracovávají. Já už jsem říkal na začátku zasedání, že hlasování o této zprávě se odkládá, protože hlavní výbor není připraven hlasovat, takže máme určitý čas navíc, abychom dále zapracovali na kompromisních pozměňovacích návrzích. Naše hlavní obava spočívá v tom, a možná, že komise se k tomu může vyjádřit, jde o to předání eh, té obhajoby, jde o to vlastně podpořit spotřebitele v tom, aby si požádali o očkodnění v případě kartelového chování a spotřebitel samozřejmě nemůže, nemusí být eh, přímo dotčen, protože si koupil výrobek přes maloobchodníka, který ho koupil od původního dodavatele, takže tady v podstatě Eh, narůstá jakýsi řetězec eh, pro očkodnění a myslím si, že je důležité vyjasnit, eh, jakým způsobem to předávání obhajoby může fungovat, hlavně pro spotřebitele, ty nás zajímají nejvíc, jak to může být pro spotřebitele přínosné, aby nebyli z celého procesu vyloučeni Myslím, že prozatím, eh, pokud jde o to předávání to eh, obhajoby, to není úplně jasné, takže se pokusíme to vyjasnit formou pozměňovacího návrhu a myslím, že kompromisní pozměňovací návrh zatím tento bod neřeší, ale možná, že komise nám v tom může trochu pomoci, protože i vám to leží na srdci. Ptám se, jestli se chce ještě vyjádřit někdo další k tomuto tématu. Pokud tomu tak není, tak v tom případě předám slovo panu Kubikovi za komisi, aby se vyjádřil. Děkuji, dobrý den, děkuji za slovo. Jsem velice rád, že cítím obecnou podporu vašeho výboru pro tento návrh. Jsem také velice rád, že se snažíte udělat maximum pro to, abyste uzavřeli celý postup ještě před evropskými volbami. Pokud jde o ty konkrétní záležitosti a problémy, tak to předávání té obhajoby je skutečně záležitost velice důležitá. Jak řekl pan předseda, eh, často eh, to přeplacení té ceny se vlastně přenese v distribučním řetězci až na koncového spotřebitele, který je v obtížnější situaci, když má prokázat svůj nárok, protože je mnohem dále od toho samotného vzniku porušení pravidla a nemá tak snadný přístup k mm, potřebným dokumentům, aby prokázal Eh, co se stalo až v jeho části řetězce a na to se eh, soustředíme, pokud jde o ulehčení důkazního břemena pro koncové eh, kupující a jsem rád, že pan Schmidt je ochoten dále pracovat na znění této části, abychom zajistili Eh, také ochranu těch nepřímých účastníků. Ještě bych vysvětlil filozofii našich pravidel toho předávání té obhajoby. Jde o to zajistit, eh, že očkodnění budou eh, ti, kteří nakonec tou škodu utrpěli. To znamená, že škodu způsobil kartel, mm, na různých úrovních eh, a nejde o to, aby porušovatel nakonec vyklouzl z odpovědnosti, protože víte, co dělá ta směrnice v tuto chvíli. Ona vlastně umožňuje, aby porušovatel namítl v rámci obhajoby, že část eh, té eh, škody se rozprostřela v distribučním řetězci, což je velmi pěkné, ale je potřeba mít tady pravidla, která jak si pomohou očkodnit i všechny ty nepřímo dotčené. Komise je nadále připravena vše podrobněji vysvětlit, pokud to bude potřeba. Pokud jde o kolektivní očkodnění, tak zde musím říci, že toto téma Eh, už parlament probírá řadu let a my jsme se nakonec zařídili podle stanoviska parlamentu z roku 2011 o kolektivním očkodnění, to znamená, rozhodli jsme se pro horizontální přístup, abychom ošetřili nejenom pravidla pro hospodářskou soutěž, ale také ostatní oblasti, kde může docházet ke škodě způsobené porušením evropských pravidel. Takže jsme Eh, vlastně ve stejný den schválili také doporučení o kolektivních žalobách a žádáme do dvou let zavedení kolektivních žalob a kolektivní náhrady škody. Eh, je to tedy v důsledku proběhnuvších politických diskuzí a e, jde také o to, že tady jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a situace se navíc neustále dynamicky vyvíjí. Možná víte, že Spojené království se chystá zavést dalekosáhlý návrh, e, pokud jde o kolektivní náhradu škody a hospodářskou soutěž. V parlamenty ve Francii a Belgii takové návrhy o kolektivním očkodnění projednávají, takže já jsem samozřejmě v tuto chvíli úřední komise, takže musím hájit to, co udělala komise na základě stanoviska parlamentu a hájím tedy horizontální přístup. A ono to pro nás je nadále důležité, protože koneční spotřebitelé jsou skutečně často nejzranitelnější a e, kolektivní náhrada škody je jediný prostředek, který mají k dispozici. No jde o to, abychom Eh, dosáhli většího očkodnění a jedním tím článkem je eh, to, i tato směrnice, která bude platit ve všech členských státech, už i v těch, kde existuje nějaká forma kolektivního eh, očkodnění. A Samozřejmě na tom budeme dále pracovat eh, a zasáhneme, pokud uvidíme, že do dvou let některé členské státy neučinily příslušné kroky na základě tohoto doporučení. Těším se na další diskuzi, na konkrétní návrhy. Možná bych ještě dodal jednu věc, která je důležitá. Pan Šváb hovořil o tom, že má určité pochyby, zda náš návrh skutečně chrání uh, Eh, také eh, mimosoudní vyrovnání, zda to je v souladu se současnou judikaturou. Zde musím říci, že tomu tak je. Eh, současná judikatura explicitně zmiňuje, že pokud chybí evropská legislativa, tak v takovém případě soud pouze řekne, že na soudci, aby rozhodl individuálně případ od případu. A minulý týden Barfund von de Waudem soudce obecného soudu rozhodl, že takto chápe judikaturu také on a z tohoto důvodu tedy e, vždy zvažuje jednak veřejný zájem a privátní zájem na očkodnění a že toto by tedy legislát, zákonodárce měl nějakým přiměřeným způsobem ve své práci zohlednit. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda, děkuji za takovou to hloubkovou odpověď a Pan Lichgard eh, dostane slovo na závěr, pokud si tak přeje a pokud před ním nechtějí vystoupit ještě jiní poslanci. Děkuji. Já samozřejmě předám veškeré tyto informace Olemu a já myslím, že tyto informace zohlední při své další práci. Děkuji. Dobrá, děkuji. Děkuji vám, pane Lechegard, že jste tady zastoupil pana Špeta. Nyní tedy přijmeme tu zprávu 17. prosince, tudíž pan Schmidt bude mít možnost se ještě vyjádřit k některým návrhům, co tu dnes zazněly. Myslím, že to bude velmi významný signál pro výbor Ekon. Ti z vás, pro ty z vás, kdo tu nebyli dříve, chci říci, že dalším bodem bude zpráva o Solvitu pana Lekegarta. Zatím eh, postupujeme poměrně dobře, v podstatě jsme 10 minut napřed a myslím, že většina stínových zpravodajů k Solvitu tady je přítomná. Pani Hanslik. Vy zastupujete paní Hanslik? A já jsem stínovým zpravodajem za naší skupinu, paní Rile a já jsme tady vždycky takové stálice, takové kotvy. Já, si dopor- já tedy doporučuji, abychom si udělali kratičkou pauzu, protože asi by bylo dobré, aby to byla i komise, aby slyšela, co řeknete, pan, pane Lekegár, takže pokud si chcete dát ještě jednu kávičku, vrátíte se co nejdřív. Takže jakmile tady bude komise, tak začneme. Pane Lekegard, nevzdalujte se příliš. Uh, dámy a pánové, jsme připraveni se znovu pustit do práce. Všichni hlavní aktéři jsou již přítomni. Paní Hanslik dorazila, stínoví zpravodajové, komise. A zatímco se usazují, jenom představím tady ten newsletter, o kterým jsem, o který jsem zmínil předtím. pokud se díváte eh, na internetu, můžete se můžete taky tento newsletter získat tím, že se přihlásíte na naší webové stránce. Jsou tady zprávy o návštěvě, na návštěvě Číny a eh, Hongkongu. Pokud si o tom chcete přečíst, mm, tak tohle je právě to místo, kde se o tom dočtete. Nyní pan Lekegard, náš zpravodaj, představí návrh zprávy k Solvitu. A budou následovat stínoví zpravodajové paní Hanslik, Abela, paní Rille, také kolega zastupující zelené. Paní Grabens, Gruben tedy. Anička Jensens ji zastoupí a vyjádří se k té zprávě. Pane Lekegard, prosím vás o představení této zprávy. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji k úspěšné návštěvě Číny. I my bychom tam bývali rádi chtěli být, ale možná někdy příště. Takže pokud jde o Solvit a diskuzi o Solvitu, mám takový skoro pocit deja vu. Vzpomínám si na to první kolo na návštěvu Stockholmu, kde jsme o Solvitu eh, obšírně hovořili a mně se zdálo, že jsem vlastně slyšel úplně ty tež diskuze a čísla jako před těmi čtyřmi lety. Je to dobře nebo ne? Je tu určitý prostor ke zlepšení, říkám si. Zakoušel jsem pocity, až řekl bych frustrace, vyplývající z toho, že stále řešíme ty též problémy jako před čtyřmi lety. A to je, bych řekl, vých, můj výchozí bod. Myslím, že bychom měli Solvit již posunout na další úroveň, takový Solvit 2.0, abychom se více zaměřili na, na podniky, abychom byli schopni řešit i komplexnější obchodní případy. Měli bychom také řešit ty stávající problémy, které jsme zaznamenali v případě konfliktu mezi evropským a národním právem. Potřebujeme, aby centra měla lepší financování. Zaměstnanci musí mít lepší znalosti o případovém právu o judikatuře. Kromě toho musí být přijaty kroky k tomu, aby centra Solvit byla schopná řešit i komplexnější případy. Žadatelé by se měli více zapojit do procesu, komise by měla podle mě, a to je snad nejdůležitější bod, by měla mít určité měřitelné ukazatele, určité měřitelné milníky, abychom viděli, jestli plníme naše cíle. A tím se dostávám k poslednímu a možná nejkontroverznějšímu bodu. Pokud tyto cíle splněny nejsou, měli bychom otevřít možnost náhrady těch některých postupů legislativním aktem. Potřebujeme se rozhodnout na té politické, strategické úrovni. Pokud si přejeme, aby centra Solvit byla opravdu eh, hlavním pilířem nové strategie vnitřního trhu pro rok 2020, musíme si uvědomit, co, co si to od nás žádá a nejenom dál mluvit a říkat, že centra Solvit jsou hezká věc, ale měli bychom být schopni najít konkrétní řešení toho, jak se posunout na další úroveň. Článek 25 ve zprávě toto přesně říká. A mě by zajímala vaše stanoviska, vaše pozice. Nemohu říci, že bych zatím dospěl úplně k definitivnímu eh, stanovisku, že bychom skutečně se dobrali eh, konce, ale myslím, že to nazrálo minimálně na vážnou diskuzi o tom, jak dostat eh, Solvit dál. Děkuji za vaši zprávu. Myslím si, že máte pravdu, že je odůvodněné diskutovat o tom, jak posunout věci dál. Nyní vyslechneme stínové zpravodaje jako první paní Hanslik. Děkuji, Malcolme. Takže na úvod mi dovolte poděkovat panu zpravodaji za dobrou práci. I já mám jakýsi pocit dežavy. Také se mi zdá, že jako bychom se vraceli o čtyři roky zpět k těm předchozím diskuzím. Je však nutno říci, že to stanovisko je velmi dobré a já s ním naprosto souhlasím. Solvit možná není až tak úplně, úplný, úplným úspěchem a jeho potenciál zatím stále není plně využit. Je stále mnoho prostoru ke zlepšení. A já jsem potěšena, že se zpravodaj zaměřuje na otázky informačního přístupu, eh, přístupu k informacím, to bychom měli ještě více zdůraznit, protože informování občanů o jejich právech přispívá k lepšímu fungování vnitřního trhu. Za další, myslím si, že potřebujeme dobře vyškolené lidské zdroje, neboť jedině kvalifikovaní, dobře vyškolení zaměstnanci Solvetu, Solvitu jsou schopni tento systém plně využít a být nápomocní občanům a podnikatelům, kteří se na ně obrací. Solvit má potenciál stát se nástrojem, který omezí zneužívání soudního systému. Možná, že některé subjekty, které se hned obrací na soud, jsou potom vystaveny velmi složitým procedurám, postupům a tady se právě Solvit hodí, protože informuje o možnostech, které v sobě systém skrývá. A dosavadní zkušenosti zatím ukazují, že Solvit je vynikajícím nástrojem včasné detekce určitých eh, irregularit při uplatňování evropského práva. A zpravodaj na tuto skutečnost upozorňuje, protože implementace evropského práva by měla odbourávat bariéry na vnitřním trhu. A Solvit je skvělým nástrojem i pro komisi, neboť jí pomáhá rychle zjišťovat eh, určité problémy na vnitřním trhu vyplývající z nedostatečného zavádění evropského AKI. Pokud jde o možnost zlepšení systému prostřednictvím Eh, zákona, čili prostřednictvím nějakého právního nástroje, tak samozřejmě eh, měli bychom se nad tím podrobně zamyslet. Solvit je, má klíčový význam pro podnikatele a skýtá možnost eh, hle, nalezení neformálních řešení problémů. Ale vzhledem k tomu, že chybí, eh, jsou určité nedostatky, pokud jde o lidské zdroje, jsou tu určité, nedostat, určité nedostatky, tak je často těžké pro podnikatele získat tuto pomoc. A zpravodaj měl pravdu, když řekl, že centra nezvládají řešení k případu. Což je přesně to, v čem by mohly být nejužitečnější evropským podnikatelům. Ještě jednou děkuji zpravodaji za velmi dobrou práci, velmi dobrou zprávu. Myslím si, že bychom si o tom měli všichni společně promluvit a zvážit tedy legislativní akt. Děkuji. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji, paní Hanslík. Paní Abela, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vlastně náhodou Eh, jsem narazila na Solvit a eh, to také pro mě je tím hlavním problémem. Jinými slovy, podle mě o tom lidé nejsou příliš informováni. Eh, já sama jsem, jak říkám, jsem se o něm dozvěděla náhodou, ale je tady spousta lidí, kteří o této službě nemají ponětí, takže si myslím, Eh, že je dobré eh, rozšířit ty informace, jinak eh, pro mě je skutečně důležité, aby jak občané, tak podniky cítili důvěru, pokud jde o využívání vnitřního trhu. A Myslím, že naším cílem musí být to, aby podniky a občané, když mají nějaké problémy, které, které se týkají bezpečnosti, zaměstnání a tak dále, měli místo, kam se mohou obrátit a kde jim pomohou když se podílejí na přeshraničních eh, činnostech a mají pocit, že došlo k poškození jejich práv ze strany úřadu, musí vědět, že existuje určitá záchraná síť, určitá možnost, kam se obrátit o právní radu a problém vyřešit. Je potřeba zajistit důvěru pro dobré fungování vnitřního trhu, což je jeden z hlavních pilířů, na kterém stojí Evropská unie. Já se tudíž domnívám, že třeba eh, zesílit naše úsilí, pokud jde o zlepšení Solvitu a dalších portálů Evropské unie. Myslím si, že tím pádem se návrhy komise ubírají dobrým směrem. Také vítám zprávu pana Lokegarda. Je důležité, abychom nadále trvali na tom, aby centra Solvit, zvláště tehdy, když fungují spíše neformálně, měli dostatek pracovníků a také dostatek jiných zdrojů ze strany národních vlád. A navíc je třeba monitorovat spolupráci mezi centry Solvit a když je to potřeba, taky zlepšit. Důležité je to, eh, že ta nová doporučení aktualizují definici případů Solvit, eh, což eh, znamená, že všechna centra Solvit budou případy interpretovat stejným způsobem. Je třeba také zvíš, více zdůraznit strukturální případy a lépe řešit. Zde vítám Eh, to, že zpráva hovoří o zviditelnění těchto případů a vůbec sítě Solvit vůči občanům a podnikům, protože to je hlavní problém. V tuto chvíli je třeba přijmout holistický přístup, pokud jde o zviditelnění evropských nástrojů. Členské státy by se měly zapojit do informačních kampaní, ale kromě toho je důležité také to, že se posílí vazba na národní stránky a stránky Evropské unie, tak aby bylo jasné, jaké portály a jaké evropské nástroje či kontaktní místa existují. A proběhnout by to mělo tak, že když občané či podniky mají nějaký problém, jakýkoliv problém, který spadá do evropské kompetence, tak budou odkázáni na správný úřad. Občané samozřejmě eh, hledisko občanů musí být tím hlavním hlediskem v této oblasti. Řada webových stránek, jak národních, tak evropských portálů se teprve vytváří nebo byly nedávno spuštěny, tak musíme využít této příležitosti a nastavit je tak, aby byly přístupné i handicapovaným. To je podle mého názoru prvek, který v návrhu zprávy eh, chybí, takže k tomu chci předložit pozměňovací návrh. Další věc, eh, chtěla bych eh, zohlednit ehm, to, co zmiňuje výbor pro zaměstnanost, tedy aby členské státy měly možnost vytvořit si skutečná centra solvit na místní či regionální úrovni, což může být spojeno, propojeno s jinými evropskými úřady, to znamená, že Solvice zakomponuje do nějaké již stávající e, struktury a bude dostupnější pro občany. To znamená, že národní úřady e, budou se podílet na této iniciativě ale nemusí to být na centrální úrovni, může to být na úrovni lokální či regionální a i ta provázanost webových stránek může jít tímto směrem. Myslím si tedy, pane předsedo, že jdeme správným směrem, ale ještě před námi hodně práce, zejména pokud jde o spolupráci mezi národními centry Solvit a mm, těším se tudíž na další práci s panem zpravodajem a dalšími stínovými zpravodaji a pokusím se zlepšit tento velice důležitý mechanismus. Děkuji. Děkuji, paní Abelo. Děkuji za eh, tyto zajímavé eh, příspěvky, hlavně z vaší vlastní zkušenosti. Pan, paní Rile. Děkuji, já budu stručná. Já chci poděkovat zpravodaji. Mě mm, mám podobně jako on deset let ve výboru a Solvit je neustále téma, běžně tématem na druhou stranu nesmím zapomenout, že vedle Solvitu se eh, vyvinula celá řada věcí jako AD nebo jiné webové stránky New Europe, takže jsou věci, které mm, běží vedle toho. To je samozřejmě nutné zohlednit. Ehm, samozřejmě o té, mm, pak se naskytá otázka, v jakém vztahu by to stálo vůči eh, těm nástrojům, jako je ADR nebo ODR. Tady není dostateč, to není dostatečně jasné. Co považuji za správné ve všech návrzích, že eh, třeba měřitelné data a skutečně eh, konstruktivně mm, dělat naming and shaming. Otázka je, zda to komise může dělat, protože to něco přinese pouze pokud budou měřitelná čísla, které bude možné srovnávat. Budou standardy, které je možné e, stanovit a srovnávat s existující e, centra Solvit. Ano, děkuji paní Růle. Já musím říci, že to, co jste řekla na závěr, je věc, kterou já velmi podporuji. A obecněji bych řekl, že informace a data o solvitu by měly být v souvislosti s některými indikátory vnitřního trhu. My hovoříme o eh, které mají eh, vcházet do semestru, protože eh, Solvit je aktivita a současně E, nám to indikuje problémy ve vnitřním trhu, kde jsou. Také e, my jsme v tomto výboru neustále ten sovět podporovali pravidelné zprávy, jsme schválili řadu rezolucí, aby členské státy navýšily zdroje na to, také konsistentně jsme mm, mm, dostávali signály, což je ve vaší zprávě, že jaksi veřejná tvář vnitřního trhu, to je Eh, přístup mm, přes ehm, stránky komise je příliš fragmentovaný. A když se objevují nové projekty, tak se to, ty věci stále komplikují, především co se týče směrnici o službách. Mm, to jednokontaktní místo, to mají velice specifický aspekt o informální lidí, kteří chtějí začít podnikat. A také jsou tam nové aspekty, pro lidi, kteří mají problémy s uplatňováním svých práv. A také je tady spotřebitelská síť pro problémy spotřebitelů, protože Solvit řeší i některé spotřebitelské problémy. V roce eh, balíčku zboží z roku 2005 byl také požadavek na členské státy, aby vytvořily informační body na řešení problémů s vzájemným uznáváním zboží. To je mnohem závažnější problém, než se přiznal, protože o tom nemáme data. Členské státy, nejsem si jistý, zda to vůbec uspokojivě implementovaly. přišla celá řada stížností od podniků o přístupu zboží, takže já souhlasím s panem Nakegardem. Možná to je dědictví tohoto výboru, mm, bude to a možná se rozhodneme, že budeme trošku více radikální a e, méně se jaksi uspokojit s, vel, s vysokou hodnotou solvitu, ale spíše se bývat tím, jak to zlepšit. E, ten počet stížností, když stoupá, je stále relativně nízký vzhledem k počtu transakcí na vnitřním trhu. Vzhledem k množství korespondence, které máme. Mnoho podniků si to ani nestěžuje, protože nutně o solvitu neví. A to, jak si myslím, že to je jenom vrchol ledo, špička ledovce. Pan Lechgard říká také, že lidé nutně nevědí, jak e, dostat k solvitu a jeden e, z našich jedna věc byla, že bylo možné aby poslanci přímo dávali stížnosti na Solvit. Ehm, já si nemyslím, že moje kancelář to udělala, ale každopádně britské centrum Solvit bylo velice rádo, že má další zdroj stížností. Dva z našich kolegů vědí, znají Solvit a používají to na vyřešení případů, které se e, k ním dostanou mm, komise. Možná bychom měli dělat něco interního. To můžeme nechat tady na stole. Komise také předložila akční plán na podporu Europe současně se s posledním sdělením o Solvitum. Musíme se pokusit je integrovat v našem doporučení. Já bych trošičku ten, tuto zprávu popohnal. Neměl by být rad, více, se bát být více radikální. Mohli bychom podat pozměňovací návrhy, abychom mu pomohli tímto směrem. Také e, otázka přístupu. E, jsem rád, že mm, se tady hovořilo o decentralizovanějším přístupu, jsou regionální samozprávy aktivity, ale tento re, re, konsistentní portál dává vlastně možnost, aby se konsistentně řešily problémy za vnitřním trhu. Myslím, že musíme uh, nadále um, se zam, zamyslet nad Solvit 2.0 a integrat, také integraci s dalšími aspekty. Děkuji. Někdo další by si přál tady přispět k diskusích o Solvitu? Než dám slovo komisi. Děkuji za slovo. Nejprve chci mluvit paní Marian Gruben, která byla odvolána na velice naléhavou schůzku v tuto dobu. Nejprve bych chtěla velice poděkovat za tuto zprávu a za podporu IMCO Solvitu. Mnoho těch problémů z návrhu zprávy se řeší v novém doporučení. My v současnosti pracujeme společně s členskými státy a centry Solvit na implementaci různých prvků mm, toho, co jsme obhajovali v doporučení. A to by nás mělo tedy při, dovést k Solvitu 2.0. Věříme, že síla Solvitu je v neformálnosti a e, a bychom s tím něco udělali, tak by to ten systém mohlo zcela eh, zničit. Takže informalita je, informálnost umožňuje, aby solvit centra řešili ty problémy. Jakmile něco se sformalizuje jako eh, procedura řešení případu porušení smlouvy, tak to bude úplně o něčem jiném. Lidé nebudou mm, eh, chtít poskytovat řešení neformálně. Takže to je důležitý, důležitý prvek. Já věřím v neformálnost toho solvitu. Za druhé je velice důležité, že v té zprávě eh, je solvit v širším kontextu lepšího informování, jak řekl pan Harber, jako je akční plán Europe. Také je to jedno z eh, hlavních témat. My chceme, aby eh, se na Solvit obracelo více lidí, nechceme, 510, aby 510 milionů občanů znalo název Solvit, ale aby lidé, kteří do, se dostanou do potíží na vnitřním trhu, ten Solvit našli. A Euro, Europe eh, web, web stránky jsou s mm, jednou z možností, to je správná cesta, jak dostat více lidí na Solvit, protože když si ten portál přečtou, znají svá práva a pak jsou přesměrováni na Solvit, pokud mají problém, který je lze solvitovat. No. Také propojení um, evropských eh, webových stránek s národními. Tam se snažíme stimulovat centra Solvit tak, aby když eh, někdo hledá na národních stránkách eh, informace, tak najdou Solvit ve chvíli, kdyby jim Solvit mohl být užitečný. To je tedy důležitý prvek pro nás, aby lidé používali, více používali Solvit. Čím více budeme mít případů, tím lepší feedback o tom, jak funguje vnitřní trh. Otázka indikátorů. My v současnosti uvažujeme o tom, jak zlepšovat eh, informování solvitu, jak hmm, eh, problémy, eh, které vidíme na vnitřním trhu, jak na ně upozornit přes solvit, by indikátory neindikovaly jenom fungování centra Solvitu jako takového, ale ta, toho, jak funguje členský stát na vnitřním trhu. My se zamýšlíme nad tím, jak to udělat nejlépe, ale bude to součástí scoreboardu, který bude publikován v polovině příštího roku. A za druhé chci, a to zase se stále vrací znova a znova, já chci, myslím, že to už bylo mm, u počátku souvitu před deseti lety, to jsou zase lidské zdroje. To je problém a já jsem ráda, že se to tam zase zmiňuje. My potřebujeme tlak na členské státy, na lidské zdroje. Je tam příliš mnoho center, kde je velký obrat zaměstnanců, kteří se neustále mění. A to nepomáhá. Buď tam je málo lidí, máme velké centra, kde je jeden člověk. Ehm, my musíme tlačit na členské státy, aby dávali k dispozici dostatečné zdroje. Není to teď zrovna snadná doba toto chtít, vzhledem ke škrtům v administrativě, ale je to klíčové. Myslím, že jsem řekla, co jsem chtěla. Děkuji tedy za návrh zprávy a konstruktivní kritika je vítaná, protože to je způsob, jak do budoucna Solvit zlepšovat. Děkuji. Good. Uh, well, thank you very much indeed. Děkuji. Samozřejmě, že budeme pokračovat tady v tlaku. Pane Lokegar, chcete schrnout a také říct něco k harmonogramu? Takže zaprvé děkuji všem kolegům. Myslím si, že je opravdu vynikající, že čas nazrál, že se zdá, že existuje široký konsenzus ohledně toho, že musíme něco dělat a že musíme dělat přímo něco radikálnějšího, jak řekl pan předseda. Ale musíme se bavit o tom, co to konkrétně znamená. doufám a těším se na další diskuze se stínovými zpravodaji na toto téma. A nyní dovolte, abych poznamenal jen pár věcí, zejména na adresu zástupců komise. Je třeba říci, že nekritizujeme komisi jako takovou. Vy odvádíte vynikající práci po řadu let. Spíše jde o spíše to kritika členských států. V mnoha jiných případech se zdá, že nám unikají některé věci, že nemáme ze strany některých členských států uh, úplně stejnou podporu jako od komise. Povšiml jsem si toho, že jste řekli, že je potřeba vynakládat tlak na členské státy. A tady je určitý paradox, před kterým stojíte. Vy s námi souhlasíte, že musíme vynakládat politicky tlak na členské státy, ale jak? Jak vyvíjet tlak na členské státy? A tím se vracíme k diskuzi o neformálnosti celého tohoto eh, systému, protože Solvit už existuje 10 let a pořád se bavíme o tom, že musíme tlačit na členské státy. Ale kde ten tlak je? Někdy člověk potřebuje nejenom cukr, ale i byč, eh, abych se někam dostal. Takže potřebujeme nyní eh, zahájit tuto diskuzi. Jsme v politické situaci, kdy se blíží parlament, který podle mě bude vypadat velmi jinak. Možná i komise bude vypadat jinak. Říkám to proto, že máme-li uspět, musíme zvážit eh, možnost jiných nástrojů, a to je s ohledem na politickou situaci v členských státech pokud to myslíme vážně ze strategií 2020 a e, důrazem na růst. Hovoříte o riziku, myslím, že jste řekli přímo imploze, v případě, že se začneme bavit o možnosti legislativy, skutečné legislativy. Co tím míníte? Chci si jenom udělat trošku obrázek o tom, o co by mělo jít. Jaký je tedy katastrofický scénář? K tomu bych rád slyšel více, možná ne teď, ale jenom abychom to zvážili v rámci dalších diskuzí. Co to znamená? A tím se dostávám k procedurální stránce věci. 5. prosince je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a já budu očekávat mnoho dobrých návrhů, možná i odvážnějších, striktnějších, než má vlastní, mé vlastní návrhy. A pak eh, po novém roce máme ještě trochu času na další diskuze, protože hlasování nás čeká 23. ledna. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Děkuji. A ještě teď nám zbývá pár minut ještě pro komisi, která se případně může vyjádřit, protože pan Lockigard eh, na vás měl v svým způsobem otázku, že máme ještě pár minut, protože váš kolega za DG Mark tady ještě není. Já se musím, musím kolektivně tedy omluvit DG Mark a jejich pozdní příchod. Ne, já jsem nechtěla vytvářet tady žádné apokalyptické scénáře pro Solvit, ale Bavili jsme se s členskými státy před novým doporučením o tom, jestli by nemohlo vzniknout nějaké přímo nařízení. A členské státy nech, nechtějí mít žádné lhuty ani v tom doporučení, například 10 týdnů, že, čili oni v rámci nařízení pak by nechtěli žádné závazky, pak by to nařízení nebylo příliš, jak se pak samozřejmě, když máme eh, nařízení, eh, tak eh, potom, když něco porušíme, tak formálně připouštíme, že nesprávně vynakládáme, neuplatňujeme evropské právo a oni budou říkat nejdřív nám dokažte, že jsme nesprávně uplatňovali eh, právo, takže Solvit pak eh, nebude moci řešit specifické případy a situace občanů čelícím problémům, protože místo toho zabředne do formálních eh, stížností za porušení a podobně. To je právě ta obava, že nějaký úředník, který špatně uplatní evropské právo, to nenapraví, dokud mu nebude dokázáno úředně, že právo porušil. To je právě ta otázka formální, které se trošku obáváme. A centrum Solvit pak nebude schopno řešit problémy rychle a účinně. Z deseti týdnů se stane rok a d- nebo dva a tím celá přidaná hodnota Solvitu se rozplyne. Protože samozřejmě kromě Solvitu je možné se obrátit na soud. Takže možná, že imploze byl příliš silný výraz, žádná apokalypsa, ale prostě ta neformálnost pomáhá Solvitu relativně řiš, rychle najít řešení problému, aniž by zabřednul do uh, těch osidel, těch formálních řešení. Hm. Já chápu to, co říkáte a to, co se tady děje, někdy je to těžké samozřejmě, ale eh, lidé hledají odpovědi na své problémy a ty frustrace často vznikají z toho, když to Solvit nedokáže vyřešit. Což je možná, protože existují nějaké právní překážky, kdy tedy pak celá ta právní mašinerie není schopna reagovat. Takže toto by bylo určité řešení, ale především, jak jsme doporučili, musíme eh, lidi, lidi více informovat o tom, co Solvit znamená, co Solvit dokáže. A e, takže členové tohoto výboru měli e, být jaksi registrovaní jako zákazníci Solvitu, máme, měli jsme nějaké formuláře na toto a já myslím, že teď se to moc neděje. Pokud poslanci tohoto parlamentu budou používat Solvit, pak možná by ho začali používat i ostatní. Ještě jednou chci poděkovat panu zpravodajovi. Potvrdím to, co už sám vlastně říkal, že tady máme málo času na podávání pozměňovacích návrhů. Je to 5. prosince, takže Eh, by bylo potřeba vlastně zpracovat již tento týden. Diskutovat o nich budeme 9. ledna a hlasovat 23. ledna. Musíme hlasovat 23. abychom stihli následně plenárku, protože eh, samozřejmě ten program plenárky je velice nabitý, takže chci připomenout, že poslední plenární zasedání se koná v polovině dubna, takže na konci eh, ledna nám vlastně reálně zbývá eh, plenárka v únoru, v březnu a navíc eh, by bylo dobré, abychom měli také čas na řádnou diskuzi o tomto tématu. Takže je potřeba se to dobře rozplánovat. Já to tady říkám hlavně pro politické skupiny, aby věděli. Ještě jednou děkuji. A teď přejdeme dále pro naše posluchače na internetu chci říci, že jsme trochu změnili pořadí dnešního programu. To znamená, probrali jsme bod číslo 9, zprávu pana Lekegarda, teď se vracíme zpátky eh, v programu dostáváme se k bodu číslo 8, zpráva o integrovaném trhu pro doručování balíku eh, v rámci elektronického obchodování v EU. To je skutečně aktuální téma. DG Mark na tom pracuje a i my tedy zpracováváme svůj materiál. Chci tady nyní vyzvat eh, Pabla, aby nám představil především kompromisní návrhy. Vítám tady zpátky paní Sehnalovou, pana Krojcmana, paní Rýle, pana Bělana. Papin Bělan právě vkročil do sálu. Výborné načasování. Takže máme tady stínové zpravodaje, nic nám nechybí. Můžu tady panu Ariasovi předat slovo, prosím pořádku, můžeme, ano? Ano, děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěl nejprve poděkovat za vynikající spolupráci, pokud jde o společný dialog se stínovými zpravodaji Děkuji za vaši spolupráci a spolupráci, pokud jde o pozměňovací návrhy. Já jsem prozatím velice spokojen, pokud jde o konsenzus, kterého se nám podařilo s politickými skupinami ohledně zásadních otázek dosáhnout. Chtěl bych se ovšem zároveň omluvit, že jsem tady nemohl být eh, na výměnu názoru eh, minulý měsíc, když se hovořilo poprvé o pozměňovacích návrzích, ale bohužel jsem nemohl ze závažných důvodů se dostavit. Tímto si ještě poděkovat předsednictví výboru panu Švábovi za to, že mě nahradil eh, mým jménem a děkuji ještě jednou panu Švábovi tedy za to, že vystoupil s mými poznámkami. Pan Šváb tehdy eh, uvedl mé názory a já zopakuji, že tyto pozměňovací návrhy jsou pozitivní a že obohacují a doplňují moji zprávy. Zprávu. Chtěl bych především poděkovat eh, stínovým zpravodajům a také všem poslancům, kteří předložili pozměňovací návrhy k tomuto textu. Děkuji panu Korovi de Campos a paní Gebhardt. Pokud jde o většinu pozměňovacích návrhů, souhlasím s nimi a podporuji je. Nicméně jsou zde některé, o kterých se domnívám, že bychom měli dále diskutovat a jsem si jist, že dosáhneme nutné schody, tak aby tato velice důležitá zpráva mohla postoupit dále. Je důležité nestrácet ze zřetele to, že eh, tato eh, zpráva přispívá k vytváření digitálního jednotného trhu, což je cíl, který je pro nás velice důležité, důležitý v celé naší parlamentní práci. Evropští občané a malé a střední podniky potřebují skutečný integrovaný jednotný trh také s integrovaným doručováním o čemž hovořím v návrhu své zprávy. Jak už zaznělo na předchozích zasedáních a ve spolupráci se stínovými zpravodaji mohu říci, že různé politické strany souhlasí se základními rysy této zprávy a se základními pozměňovacími návrhy. To znamená, že souhlasíme s tím, že chceme dále zkompletovat eh, evropský eh, digitální jed jednotný trh. Všichni víme, že v roce 2010 jsme schválili zprávu o elektronickém trhu, v roce 2012 další zprávu, která se týkala dokončení digitálního jednotného trhu a v roce 2011, od lednu 2011 jsme se věnovali na 16 zasedáních této problematice. Kromě toho máme k dispozici také eh, z července usnesení Evropského parlamentu, eh, a příslušnou evropskou legislativu, která se týká ochrany spotřebitelů a toto vše představují obrovské kroky a pokroky v dané oblasti. Dnes tady ovšem diskutujeme o klíčové součásti digitálního trhu. Je to skutečně klíčová součást, to zdůrazňuji. Je potřeba postoupit dále, abychom udrželi tu současnou dynamiku a aby evropské instituce podnikly všechny nutné kroky k dosažení jednotného digitálního trhu. Já jsem analyzoval všechny pozměňovací návrhy a Navrhuji celkem osm kompromisních pozměňovacích návrhů, které se týkají různých oblastí, například volby spotřebitele, zlepšení disponibilních informací, interoperability, zlepšení kvality a spolehlivosti služby a také možností, jak vytvořit značku důvěry v rámci EU pro eh, služby doručování. Také chceme zajistit dostatečnou flexibilitu trhu doručování s tím, že zajistíme eh, eh, příslušné pracovní podmínky v jednotlivých členských státech. Jsou tady další pozměňovací návrhy, které nejsou zapracovány do kompromisních návrhů, přesto se domnívám, že jsou pozitivní a že je potřeba je při hlasování podpořit, ale nedalo se je zapracovat eh, do um, těch kompromisních pozměňovacích návrhů. Jsou to návrhy 2, 3, 5, 9, 21, 26, pana De Campos, pana Vílana, 48, eh, pana Kreuzmana, 16, 29, návrhy paní Sehnalové, paní Evelyn Gebhardt, eh, pana Korej de Campose, tady ještě mám několik dalších návrhů, které se týkají uh, vytvoření webových stránek, eh, které srovnávají ceny jednotlivých eh, výrobků a kde by se eh, srovnávaly také ceny za doručování. Jedná se tedy o základní linie, základní věci, o kterých bych se teď rád zmínil. A pak mě zajímá, co k tomu mohou říci kolegové. Těším se na výměnu názorů. Já věřím, že dosáhneme nutné Eh, schody pro schválení této zprávy. Doufám, že ji podpoří všechny politické skupiny. Ještě jednou děkuji všem, děkuji za podporu tomuto parlamentnímu výboru. Musím říci, že tento eh, mandát Evropského parlamentu udělal hodně pro posílení digitálního trhu a já myslím, že bychom měli v těchto krocích pokračovat dále, například i formou schválení této zprávy. Děkuji vám, pane předsedo. Good, well, thank you very much. Dobrá, děkuji. Myslím, že to je eh, něco, co přichází opravdu v pravý čas. Zapadá to do práce skupiny pro digitální hospodářství. Nepřivítal jsem paní Lamonte, neviděl jsem, že už jste dorazila. Takže DG Markt je eh, tady zastoupen. A nyní vyslechneme stínové zpravodaje. A jako první dostává slovo paní Sehnalová. Pane předsedo, eh, já bych chtěla v prvé řadě eh, poděkovat panu, eh, panu zpravodaji za ty předložené kompromisní návrhy. Zároveň teda musím ale vyjádřit má politování, že jsme do obdrželi vlastně až včera večer, takže jsem skutečně neměla možnost je důkladně prodiskutovat se svými kolegy. Nicméně po jakémsi rychlém prostudování těch navržených kompromisů mám několik poznámek. Mluvím tedy e, za socialisty a v tomto ohledu z hlediska těch pozměňujících návrhů, které jsme předkládali, pro nás není e, akceptovatelné, že ty předložené pozměňující návrhy, které se týkají zabezpečení odpovědných e, pracovních podmínek v evropském odvětví doručovacích služeb, což tedy pořád považujeme za nedílnou součást naší debaty, se vyřešily pouze vlastně sloučením do jednoho kompromisu a navíc pouze v úvodním ustanovení. Eh, ten kompromis číslo jedna navíc eh, podle našeho názoru plně nereflektuje eh, hlavní priority, které jsme měli a proto určitě panu zpravodaji a stínovým zpravodajům navrhneme nějaké, nějaké změny. Chtěla bych, eh, pan zpravodaj tady zmiňoval některé pozměňující návrhy, které v, v kompromisech eh, zahrnuty nejsou a v kontextu toho eh, kompromisu číslo jedna bych se chtěla zeptat tedy, jaký je jeho postoj k návrhům 32, 33 a 35, které tedy nejsou zahrnuty v kompromisu číslo jedna. Eh, ta druhá poznámka se týká toho, co už jsem také avizovala v některých předchozích debatách, a to je eh, otázka eh, představení tedy konceptu evropské značky důvěry, protože tady vidíme skutečně velký potenciál a možnou přidanou, přidanou hodnotu která by měla jaksi eh, pro elektronický eh, obchod eh, znamenat jakousi garanci kvality, transparentnosti a spolehlivosti poskytovaných služeb. Já bych proto chtěla poděkovat určitě za kompromisní návrh číslo 7, ale i tady si myslím, že bychom mohli být trošku ambicióznější, zejména směrem ke komisi, aby skutečně na této značce začala pracovat. To jsou tedy jaksi v tento moment hlavní poznámky. My určitě připravíme tedy nějaké eh, možné úpravy do těch předložených kompromisů a v písemné eh, formě je předložíme pro posouzení všem kolegům eh, k další, k další diskuzi a jinak věřím, že se nám podaří najít nějakou dohodu, abychom tu zprávu mohli podpořit i za skupinu socialistů a demokratů. Děkuji. Uh, Děkuji. Nyní pan Kreutzmann. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu zpravodaji za konstruktivní přístup a kompromisní návrhy. Mohu je všechny podpořit. Myslím, že je zjevné, že pro doručovací služby je důležité, aby dodržovali veškerou legislativu tento trh eh, dynamicky roste a je potřeba zajistit, eh, že eh, také uznáme ten sociální aspekt a že budeme respektovat národní tradice. Nesmíme se snažit regulovat úplně vše a jsem velice rád, že pan zpravodaj zdůrazňuje malé a střední podniky, protože já jsem k tomu předkládal pozměňovací návrh a myslím si, že byl velice dobře zakomponován do kompromisu 5. Pokud zlepšíme mm, procesy, tak možná bude eh, možné sloučit třeba dobré, drobné objednávky do jednoho balíku a provozovatele mohou takto dosáhnout určitých eh, množstevních úspor. Myslím si, že je také dobré uvažovat té značce důvěry pro elektronické obchodování a eh, to je tedy dobrý nápad i k tomu s tím související kompromisní návrh je dobrý. Dále chci také říci, že to nesmíme vše příliš komplikovat, je třeba se soustředit na spotřebitele a relevantní kritéria pro spotřebitele, což je kvalita služeb a dodržování legislativy, což je samozřejmě věc, kterou neschápeme jako samozřejmou, ale je velice důležitá, stejně jako aspekty sociální, environmentální, které eh, i ty je potřeba monitorovat, ale na úrovni členských států. Myslíme si, že je potřeba také zvýšit dohled a ale zároveň nezvyšovat byrokracii. Souhlasím s osmým kompromisním návrhem, že legislativní opatření by se měla pečlivě zvážit ještě předtím, než dojde k jejich provádění, aby eh, se sektor mohl dynamicky rozvíjet i nadále. Také se chci vyjádřit k 54. návrh pana Švába, kde se hovoří o dohledu nad trhem a potenciálním selhání eh, dodavatelského trhu. Já si myslím, že to zde není relevantní a myslím si, že je důležité spíše zajistit, že výrobky jsou doručeny v souladu s legislativou a řádným způsobem. Také chci říci, že velice rád budu dále konstruktivně spolupracovat na této zprávě. Děkuji, pane Krojcmane, paní Rile. Já budu stručná. Já k tomu, co řekl můj předřečník, mně ehm, to přijde trošku zvláštní. My jsme skoro žádné pozměňovací návrhy nepodali. Možná Ehm, energetická účinnost hraje důležitou roli, ale nesmí to být vnímáno izolovaně, ale v souvislosti s energetickou politikou ve všech sektorech. Ehm, v podstatě ty pozměňovací návrhy, kompromisní návrhy jdou správným směrem, ale ehm, souhlasím s předřečníkem, že to je relativně, jsem to dostala relativně pozdě, musím se na to ještě podrobněji podívat. Pan Bělan, prosím. Děkuji vám. Pane předsedo, jenom velice stručně, pokud jde o ten, ty navržené kompromisní pozměňovací návrhy pětka a osmička, ty se týkají mých pozměňovacích návrhů. Mohu tyto kompromisní návrhy podpořit, protože velice dobře odrážejí to, co jsem chtěl říci. Pokud jde o první kompromisní návrh o sociální dimenzi, tak eh, to už tady bylo navrhováno mnohokrát, hlavně ze strany socialistů a myslím, že pan zpravodaj to dobře zakomponoval do tohoto kompromisního návrhu, ačkoliv řada z těch původních pozměňovacích návrhů možná měla být spíše zvážena v rámci výboru pro zaměstnanost ale myslím si, že i tak eh, mohu pro tento kompromisní návrh hlasovat, eh, i když stoprocentně to v tuto chvíli podpoř- eh, říci nemohu. Pokud jde o sedmičku Evropská značka důvěru, tak zde si myslím, že to je skutečně zajímavý nápad a že Evropská komise by mohla zvážit zavedení takové značky důvěry. Mám k tomu ovšem jednu otázku. Zda by tato značka důvěry byla udělována pouze soukromým společnostem anebo také národním provozovatelům, státním provozovatelům, i, zda by i oni mohli eh, požádat o udělení této značky. Jinak už k dalším kompromisům nic nemám, můžeme je podpořit. A ještě jednou chci panu zpravodaji za jeho práci poděkovat. Thank you. No. Děkuji. Ještě někdo se hlásí do diskuze? Tak je nám jedna poznámka, kterou jsem původně zapomněl uvést. Pokud jde o konkrétní znění kompromisního návrhu čísla 1, je potřeba to pečlivě přečíst, protože pokud jde o anglické znění, tak zde se praví, cituji, že adekvátní proškolení pracovníků je důležité, pokud eh, chceme dosáhnout eh, nedeklarované nelegální práce. No nevím, nevím, jestli jste to takto myslel. Eh, pane kolego, asi to nebyl ten záměr. Myslím, že dále to pokračuje. Je důležité dosáhnout vysoké kvality služeb a nelegální práce. Skutečně tam zřejmě došlo k nějakému pochybení, možná během překladu, nevím, ale asi kolegové by s takovýmto zněním jistě nesouhlasili. Paní eh, Leman, chcete se vyjádřit? A bylo mi řečeno, že pracujete také na té cestovní eh, mapě pro doručování, tak eh, to je pro nás všechno důležité, to nás zajímá. Děkuji. Já omlouvám pana Wernerstenka, který je na misi a který tu nemůže být. Takže v podstatě několik let na elektronickém eh, trhu a na trhu doručování vidíme určitou konvergenci. A já chci poděkovat Pablovi a celému týmu za eh, vynaloženou práci samozřejmě. Čili dochází tady k určitému zbližování názoru. Já jsem ráda, že tady hovoříte o malých a středních podnicích, které, které jsou skutečně eh, hlavním ohniskem naší práce. Sociální otázky, které jsou vždycky citlivou záležitostí v tomto sektoru. A komisi je zřejmé, že vývoj, pokud jde o doručování balíku, se musí dít v rámci respektování sociálních podmínek, sociálního dialogu dosaženého mezi jednotlivými part, sociálními partnery, partnery sociálního dialogu. Samozřejmě, že jsme partnery vaší práce, doufáme, že přijmeme tu eh, mapu do ještě do ten plán, tu roadmap ještě do Vánoc, kde budou eh, ty základní prvky vašich požadavků, i když nemohu teď zajít do větších podrobností. A e, samozřejmě, že e, v, tuto, v této fázi e, navrhneme spíše tedy jakési volitelné řešení, kdy myslím, že před, před rokem jsme měli, ne, už to jsme nastartovali tu iniciativu, kdy už asi rok nebo rok a půl na této věci pracujeme a kdy vycházíme, naším, ta výchozí situace byla taková, že nebyl konsenzus mezi jednotlivými aktéry v sektoru, ale nyní se již blížíme situaci, kdy vznikl eh, eh, určitý vznikl tady určitý náboj, kdy jsou jednotliví operátoři připraveni eh, se tímto směrem vydávat, vydat a dát tomu nějaký jasnější rámec. Takže, jak říkám, ještě do Vánoc eh, budeme mít eh, ten cestovní plán, kde budou ještě další důležité body ohledně informování spotřebitele, zlepšení kvality, dále pokud jde o stanov, po, o, e, informace o cenách a řešení pro spotřebitele v případě, že se něco nepovede, že se vyskytnou nějaké problémy s e, doručením. Děkuji. Well, thank you very much. I mean, it's, uh, it... Děkuji. Je dobré, že se na tom dále pracuje. Myslím, že ty doručovací společnosti o tom mají um, zájem a Přicházejí s nápady, jak to zefektivnit a zpřístupnit ty doručovací systémy a um, podporovat k větší konkurenci, když si to možná velčí operátoři ne přejí, ale pro malé střední podniky by to přineslo větší dynamiku. Když jsem včera se sešel se jednou velkou doručovací společností, tak oni vlastně popsali Mm, jednoduchou, jednodušší službu eh, malé podniky, třeba bez sledování zásilek a podobně. Eh, my eh, každopádně tady bychom měli stimulovat inovace, což je důležité. Někdo další chce i si vzít slovo, než dám slovo panu Ariasovi? Děkuji, pane předsedo. Já jsem si poznamenal veškeré dotazy a poznámky a rád bych se vyjádřil k některým z nich. Pokud jde o záměr tohoto dokumentu, tak jde nám o to, abychom zlepšili doručovací služby prostředním eh, flexibility a většího zjednodušení. Eh, vzhledem k tomu, co řekla paní Sehnalová, tak eh, nejprve chci paní Sehnalové velice poděkovat za veškerou odvedenou práci na této zprávě a myslím si, že v obecných liních se shodneme na té odvedené práci a myslím si, že se eh, možná shodneme více, než si paní Sehnalová myslí. Já upřímně řečeno mm, nemám v podstatě nic proti pozměňovacím návrhům, které předložila, pokud jde o práva pracovníků, ačkoliv mm, si nemyslím, že by tento eh, materiál, který má 17 eh, odstavců ve svém návrhu, měl mít eh, kvůli pracovníkům a sociálním právům až 30 odstavců. Já si myslím tedy, že nemá smysl dávat sem kvůli této otázce 30 odstavců a říkám to samozřejmě s naprostou transparentností nechce se mi tam úplně dávat k tomu eh, nový kompromisní návrh, protože mám pocit, že proto tady není místo, ale samozřejmě, že se nad vším znovu zamyslím. Já už jsem mluvil s některými dalšími kolegy a společně se tedy eh, rozhodneme, ale prozatím eh, jsme zpracovali ten kompromisní návrh takto a myslím si, že není ani v rozporu s těmi eh, předloženými pozměňovacími návrhy. Pokud socialisté mají pocit, že to tam není dostatečně zapracováno, eh, možná eh, bychom se měli podívat na to, jestli jsou skutečně dobře reflektovány veškeré pozměňovací návrhy socialistů. Já si myslím, že ještě budeme mít příležitost eh, se nad tím společně zamyslet eh, a mm, nastavit všechno tak, abyste mohli podpořit kompromisní pozměňovací návrh, jinak já chápu zatím, že jste vyjádřila tedy určité obavy, pokud jde o ten první kompromisní návrh. Pokud jde o tu eh, značku důvěry, tak možná, že ten kompromisní návrh tady číslo 7 není dostatečně ambiciozní, ale musím připomenout, že jsme na tomto pracovali a um, ta značka důvěry zatím byla v posledních letech obsažena ve všech eh, zprávách, které jsme zpracovávali k tomuto eh, tématu. Takže tady pouze říkáme, že vytváříme nebo že chceme eh, navázat na tu dosavadní práci která byla v této oblasti odvedena a myslím si, že to odráží ten kompromisní návrh. Ta značka důvěry tedy má své opodstatnění, to určitě. K tomu, říkal, co, k tomu, co říkal pan Kreutzmann, i jemu děkuji za jeho práci, především za jeho příspěvek ehm, k tomuto dokumentu. Stínoví zpravodajové se snažili obohatit ten text, zlepšit ho a z tohoto hlediska jsem přijal všechny jeho pozměňovací návrhy a nebo je zakomponoval do kompromisního návrhu. Pokud jde o malé a střední podniky, tak já myslím, že se dlouho snažíme zapracovat malé a střední podniky do naší práce v našem výboru a myslím si, že to je eh, nedílná součást naší práce a že se vždy snažíme zlepšovat eh, vše, včetně tady služeb eh, doručování z hlediska malých a středních podniků a mm, pochopitelně také z hlediska spotřebitelů uživatelů. Pokud jde o kompromisní návrh 5, tak přesně o tom tam hovořím. Dále, co se týče kompromisního návrhu 7, tak zde se vracíme k pozměňovacímu návrhu, který se týká značky důvěry. Ano, můžeme na tom ještě na dalším hlas na dalším zasedání našeho výboru eh, diskutovat. To bude za dva týdny ve Štrasburku. Můžeme o tom diskutovat, pokud tedy to zasedání proběhne, pokud se nepletu. A My samozřejmě nechceme zvyšovat eh, byrokracii, naopak cílem zprávy je zvýšit flexibilitu a eh, vše zjednodušit. To musíme mít na paměti. Pokud je o kompromisní návrh číslo 8, tak eh, zde naprosto souhlasím, co tady zaznělo. Pokud jde o čtyřku a pětku, o tom hovořil pan Šváb. Ještě to probereme s panem Švábem, jaký byl přesně záměr jeho pozměňovacích návrhů a já myslím, že pan Šváb Eh, bude určitě otevřen k diskuzi o jeho pozměňovacích návrzích. Co se týče časového harmonogramu, tak eh, jako v případě všech ostatních zpráv, eh, samozřejmě času není na zbyt, takže jsem vám poslal ty kompromisní návrhy okamžitě, jakmile byly k dispozici. Všichni víme, že času je opravdu málo. Mám problém s časem, moc se za to omlouvám. Teď ještě máme čas eh, vše prodiskutovat, vše si pročíst, eh, dále o tom debatovat, takže doufám, že využijeme tohoto času. A ještě jednou se omlouvám za to pozdní poslání. K tomu, co říkal pan Bělan, děkuji za vaše vyjádření. Pokud jde o první pozměňovací návrh, ano, opakuji, je to velice dobrý pozměňovací návrh, který odráží eh, také socialistické postoje já jsem proto, aby tam ten kompromisní návrh zůstal. Jsem velice rád, eh, že eh, ho chcete podpořit. Pokud je o značku důvěry, to je sedmý kompromisní návrh, tak zde se domnívám, že by měla existovat ta značka důvěry pro úplně všechny, ale nijak na tom netrvám. Já si myslím, že je potřeba nastavit hlavní linie pro to, aby trh mohl správně fungovat a aby do toho instituce nemuseli následně hned legislativně eh, zastahovat, zasahovat, takže si myslím, že by ten přístup k té značce důvěry měl být otevřen pro veřejné podniky i soukromé podniky. A pokud jde o to, co říkal pan Harbr, tak eh, asi to byl skutečně nějaký překladatelský eh, šotek nebo mm, něco podobného. Děkuji za upozornění za toto nedopatření. A pokud jde o hlasování, tak myslím, že to bude 17. prosince, jestli se nepletu, pane předsedo, budeme hlasovat tady ve výboru a ještě eh, bych chtěl předtím tedy eh, během štrasburského týdne se sejít se stínovými zpravodaji. E-mailem je samozřejmě budu informovat e, a doufám, že se nám podaří ještě dosáhnout schody o kompromisních pozměňovacích návrzích a všech doposavat otevřených problematických otázcích. Děk, otázkách. Děkuji. Dobře, mm, plán je hlasovat 17.12. a výbor pro zaměstnanost a dopravu mm, zpracoval stanoviska 6 což je příští týden, takže na to se budete muset také podívat ve Štrasburku, že si možná budete přát um, spolupracovat s kolegy, kteří mají eh, stanoviska. To je vždy hodné pro vztahy mezi výbory. Pak paní Sehnalová je také aktivní na pro dopravu, takže nám s tím pomůže. Eh, Děkujeme za tuto velice aktuální zprávu. Pokusíme se Eh, z toho získat nějakou dobrou publicitu, protože zelená kniha, doručování balíků nebylo příliš vysoce profilové eh, oznámení, ale protože parlament o to má zájem před volbami a souvisí to s e-commerce a potřebiteli a měli bychom toho využít. Takže děkuji a nyní přejdeme k dalšímu důležitému návrhu pro občany a to je právě přesně oblast, o které bychom měli hovořit, to je přístupnost internetových stránek subjektů veřejného sektoru. Chci připomenout, že jsme změnili pořadí, toto mělo být na programu dříve, ale jsem rád, že Jorgo Kakis tady je. Máme půl hodiny na kompromis, projednání kompromisních pozměňovacích návrhů. Uh, Komise je trošičku pozadu, ale jistě přijde. Takže začneme, pokud tedy zpravodaj si přeje slovo. Máme 30 pozměňovacích návrhů, pracovat velmi tvrdě. Pan Českovský, který je stínovým zpravodajem z EPP, se nyní stal ministrem v Polsku. Měli bychom mu tedy pogratulovat, i když tady není. To je dobrá zpráva pro výbor. Pan Šváb tedy přebere mm, odpovědnost, pan se na Perez bude negovat paní Bílen. Máme tady plný tým stínových zpravodajů. Pane Hace Marka, si můžete prosím prezentovat své návrhy. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Pan Čakovský byl jeden z nejvýraznějších členů stínové eh, skupiny a je škoda, že tady není, ale bude tady do 1. prosince a pak bude toto dále propagovat jako ministr a člen rady že bude zodpovědný za digitální věci a to bude spadat pod jeho portfolio, takže to je dobře pro nás. Já se k tomu ještě vrátím, až se vrátíme k procedurálním věcem. Jak víte, tato směrnice má e, za cíl, aby všechny e, stránky veřejných orgánů byly přístupné všem občanům. Většina lidí to považuje za hotovou věc a je důležité nevylučovat občany, které nejenom tedy ne, e, nejenom postižené občany, ale také starší generace. To je důležité téma. My jsme vyslechli všechny strany, mm, mysleli spotřebitele a především mm, postižené skupiny, které mají velice eh, efektivní orgán Evropské fórum pro postižených, European Disability Forum, kteří pečlivě zvažovali naši práci. Co jsme tedy udělali? My jsme um, se velice zaměřovali na definice, kde jsme se přiblížili jaksi standardu a zjednodušili jsme ty definice tak, aby byly naprosto v souladu s mm, mm, standardy. Další eh, velká část byla působnost. A to bylo také předmětem našich diskusí zde ve výboru. Co je, jaká je působnost, jak musí členské státy implementovat přístup na internové stránky. A my se tady odchylujeme od návrhu komise v tom, že rozlišujeme mezi novým obsahem, modifikovaným obsahem, který je nový, a starým obsahem. Takže se neřídíme mm, mm tím, nějakým eh, snažím, ale nový obsah od 1. 1. 2015 musí být dostupný přes internet. Starý obsah musí být dostupný do 1. 1. 2017. To zní velmi ambiciozně. Je to ambiciozní, je to proveditelné, ale každopádně budeme muset mluv, jednat s radou o implementaci. Co se týče živého audio obsahu, tak tady je dvouleté přechodné období. Dva roky víc. Co se týče veřejných služeb, které nabízí nikoli mm, stát, ale soukromé organizace. Tady má, jsme řekli, že tam bude příloha, která je součástí kompromisních pozměňovacích návrhů a je velmi jasná, jaký typ služeb eh, poskytují soukromé subjekty a které eh, musí být dostupné přes internet. Další jsou dostatečná opatření, kde jsme se snažili Eh, vydat třemi hlavními směry. Monitoring, prosazování a reporting. Monitoring, tak tam žádáme členské státy, aby určili kompetentní orgán podle principu subsidiarity, pak implementovat mechanismus stížností a eh, každé dva roky eh, vykazovat zprávy. To známe z jiných směrnic dík tady musím poděkovat kolegům, protože všechny frakce mm, mm, dospěly ke koncenzu. Máme 30 pozměňovacích návrhů. Vy jste řekl, mám přece, že jsme pracovali tvrdě. Ano, a především poslanci i sekretariát paní Birgit Hart velice tvrdě pracovala na těch kompromisech. Takže máme celkem 240 pozměňovacích návrhů, eh, kompromisů, které jich většinu pokrývají. Jsou to eh, kompromisy ze všech frakcí, proto čekáme dobrý se hlasování zítra a bude jasná, jasné stanovisko Evropského parlamentu. Proč je to tak důležité? Protože to je takové ehm, snadno dostupné ovoce pro příští předsednictví, velký telekomunikační balíček NSA a podobně. A to je na stole, ale toto je velmi dostupné a je to velmi důležité pro dan- přístupné skupiny a já bych navrhoval, protože jsme rychle a tvrdě pracovali, abychom tedy se dos- snažili o dohodu v prvním čtení po zítřejším hlasování bychom měli um, toto projednávat během litevského předsednictví v pracovní skupině a můžete mít jistotu, že všechny mechanismy, kontakty na předsednictví, na velkého bratra v radě a byly využity, takže se to dostane na mm, poslední pracovní skupiny na radě, takže pak Mm, všichni eh, potom by bylo možné dospět tedy k závěru jednorázově, to znamená, že v únoru tam máme dvě plenárky, tak bychom mohli hlasovat na jedné z nich. Musím říci, že toto je, bude poslední možnost, protože potom, když by se hlasovalo, tak toto eh, snadno dostupné voce už by se nesklidilo. Už jsem se sešel s příštím předsednictvím, již jsme mluvili o těch kompromisech, jenom abych viděl, jaká je tam nálada. Nálada je pozitivní. A já doufám, že pan Taškovský je mm, nový ministr polský a chci poděkovat panu Gers Ramonovi, kteří s námi na tom tvrdě spolupracovali. Ještě jednou sekretariátu děkuji, pane předsedou. Děkuji a děkuji především za zprávu z jednání s předsednictvím, což je velmi důležité. Takže máme dobrou šanci dosáhnout eh, stanoviska hlasování, budeme hlasovat a pak bude mandát k jednání, což je velmi dobré. Teď eh, vyslechneme stínové zprávy pan Šváb za EPP. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci kolegům, hmm, panu Cimace, poděkovat. Mnohé z toho, co navrhl, jde správným směrem a chci také eh, omluvit pana Třaskovského, stínového zpravodaje, který je, se stal ministrem v novém polském kabinetu pro digitální otázky a tím nám v tomto mm, zůstane u toho tématu. Byl, bude do 1.12. ještě poslancem a pak nás bohužel opustí. Já jsem eh, měl za něj prezentovat několik bodů. Domnívám se, že se to velice blíží tomu, co říkal už kolega Chacimarkakis. V posledním týdnu mm, se podařilo vyřešit některé citlivé kompromisní věci a z našeho hlediska mm, nejsou žádné zásadní rozdíly v názorech. My pod podporujeme cíl návrhu komise, aby dostupnost ze strany veřejných institucí byla tak uspořádána, aby byla snadno přístupná pro všechny uživatele a tím eh, by také byly efektivně využívány i informační technologie občany. Samozřejmě je nutné dbát na to, že starší občané, postižení občané by rovněž měli být schopni se mm, podílet na digitální ekonomice, znalostní ekonomice. A proto máme samozřejmě za cíl, aby všechny subjekty měly odpovídající stránky, ale rovněž si přejeme, aby pro ty subjekty, které ehm, vlastně mm, spolehají na mikropodniky, tak aby našli řešení i pro ně, ehm, které se vždy snažili, mm, teda vždy byla snaha dodatečně nezatěžovat ty nejmenší podniky. V některých zemích je to problém, protože tam je hodně těch mikropodniků a také myslím, že zpravodaj se k tomu staví pozitivně, že to je smysluplná střední cesta. Ehm, především regulovat ty stránky v prvním kroku, které eh, spravují velké podniky, velké subjekty. Eh, kolega Chacion Kakes již řekl, že eh, to mm, parlament trošičku rozšířil na všechny tyto strany a jsem rád, že se podařilo ty nejmenší podniky z toho ještě vynechat, protože vím, že kolega Paškovský z Polska právě s tímto byl konfrontován, že ty nejmenší podniky by tím byly také postiženy a můžeme se snad hodnout na tom, že by členské státy měly mít možnost upravit ty nejmenší podniky hmm pravidla pro ně. Z, pan Šeskovský podporoval postupnou cestu, abychom začali na začátku roku 2015 a pak v roce 2017 by ehm, to platilo pro všechny. V tom přechodném období by bylo dobré, aby členské státy zajistily především ten živý audio obsah aby se trošičku dostal dál. Pan Traškovský je také rád, že je jednomyslný eh, eh, um, souhlas tomu, aby se to týkalo mobilních aplikací a Neškovský řekl, že ta směrnice by měla nakonec být implementována jednotně a ty věci by měly být tak eh, implementovány, jak je to upraveno v té směrnici. Jistě jako ministr v Polsku bude dohledne na to, aby se to stalo a můžeme také doufat, věřit, že zítra ten, tuto smlouvu jenom se schválíme. Děkuji. Paní Pérez. Perigón. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat jménem svého kolegy pana Garcese za práci pana zpravodaje. Děkuji také stínovým zpravodajům. Tato směrnice je velice příhodná, protože reaguje na požadavky evropských občanů, kteří žádají své právo na přístup k webovým stránkách, stránkám veřejných eh, úřadů eh, bez ohledu na eh, svůj handicap. Žádají tedy řešení svých omezení a překonání těchto překážek. Naše skupina je spokojená s odvedenou prací a souhlasíme s 30 kompromisními návrhy. Domníváme se, že je zásadní rozšířit působnost této směrnice v maximální možné míře a domnívám se, že eh, státy eh, uvedené v té příloze, to je dobrý přístup. Dále je také důležité, aby koneční uživatelé měli přístup eh, k službám webových stránek, pokud jde o veškeré veřejné instituce. To znamená, jakákoliv podpora je důležitá, podpora mobilních zařízení, to vše je důležité pro uplatnění nových eh, technologií, které se neustále vyvíjejí. Na závěr bych eh, chtěla formulovat určitou výzvy, domnívá, výzvu. Domnívám se, že schválení této směrnice je potřeba co možná nejdříve. Uh, Eh, vlastně už teď uvažujeme o eh, datu 2015 až 2017 pro webové stránky všech eh, veřejných institucí. Skutečně to je v zájmu veřejnosti. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji. Kdo je další na řadě? Kristián, prosím. Děkuji. souhlasím s tím, co bylo řečeno. Myslím, že pan zpravodaj odvedl vynikající práci a myslím, že je tu široký konsenzus. Poté, co jsem vyslechl různé nevládní organizace a další, kterých se to přímo, přímo týká, usoudili jsme, že je lepší rozšířit působnost. Ale i tak si myslím pořád, že je to dobrá, rozumná zpráva. Všem děkuji a těším se na hlasování. Děkuji, pan Vělan. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem rád, že se nám podařilo vypracovat tyto kompromisy. Naše skupina je všechny podpoří. Chtěli jsme, aby tato směrnice byla aktuální, aby nebyla zastaralá ještě dříve, než vstoupí v platnost. Proto jsme chtěli navrhnout řešení, která jsou technologicky neutrální, včetně mobilních zařízení, tabletů a tak dále. Děkuji tedy za kompromis číslo 17, kde se hovoří o obsahu webových stránek a sladěvání směs se směrnicí a kompromisní návrh číslo 5, který hovoří o rozsahu působnosti dokumentu, ten si rovněž zaslouží naši podporu. Je důležité, aby byly pokryty webové stránky ehm, administrátorů a společností, které vykonávají určité veřejné služby. Děkuji zpravodaji, blahopřeji za jeho jmenování do polské vlády. Děkuji všem kolegům, kteří se účastnili celého tohoto procesu. Ano, děkuji. Takže, pane Třeskovský, budete moci tady za nás logo, lobovat teď. Paní Styler, ještě někdo další, kdo není za, mezi stínovými zpravodaji? Děkuji. A děkuji zpravodaji. Já mu chci Třeskovskému chci mu rovněž poblahopřát za jeho další krok, to znamená, že se má stát ministrem pro digitální otázky v polské vládě a jistě nám bude moci pomoci v některých budoucích jednáních. A pak to je podobné jako naši další kolegové, kteří pak pokračují ve své kariéře v národních vládách. Myslím, že vždycky je to dobré udržovat takové vztahy. K návrhu samotnému chci poděkovat za to, že pan zpravodaj převzal mnoho z mých pozměňovacích návrhů a zapracoval je do kompromisu. Děkuji za tuto spolupráci. Děkuji za to, že se snaží dosáhnout rozumného řešení předtím, než ehm, na nás eh, udeří volby, než budeme mít eh, tedy pauzu kvůli volbám eh, veřejné, veřejná přístupnost, přístupnost stránek pro ty, kteří zatím tento přístup nemají, to je velmi důležité. Čili cokoliv můžeme udělat, abychom tento proces urychlili, tak abychom v tom pokročili rychleji za řeckého předsednictví. Takže se chci zeptat pana zpravodaje, jestli je v kontaktu s řeckým předsednictvím, jak, jaké budou naše kontakty, až se zhostí svých otěží na začátku ledna. Prozatím musím říct, že to byla dobrá spolupráce a že v konečném důsledku tady bude něco, co bude nesmírným přínosem pro ty, kdo zatím neměli přístup eh, k některým internetovým stránkám. Děkuji a nyní budu bude mít slovo komise, pan Samatan. Já vás vítám a dám vám slovo, abyste se mohl vyjádřit ke kompromisním návrhům, případně k čemukoliv dalšímu. Děkuji a blahopřeji k vašemu úsilí, k těmto návrhům, které ukazují, jak dobře chápete těmto, tyto komplexní otázky. Komise se snaží, aby tento návrh byl eh, skutečně na výši. Musíme přehodnotit jednotlivé dopady, zvláště soulad s dalšími eh, nástroji, které již existují. Doufám, že budeme pokračovat ve spolupráci s parlamentem a že dosáhneme konkrétních výsledků. A očekáváme, že další vývoj v Evropské unii v oblasti standardů a norem bude znamenat, že bude tento standard schválen na začátku příštího roku a dojde ke celkovému zjednodušení regulačního rámce a těšíme se také na další spolupráci s vámi i s předsednictvím rady. Well, thank you very much. Děkuji za podporu. A pan Chacimakakis ještě závěrem. Ano, děkuji. Já se ještě tady k jedné věci se vrátím později, ale panu Švábovi abych odpověděl, pokud je o malé a střední podniky, Myslím, že jste spíš hovořil o malých obcích, protože na tyto bude mít nepochybně vliv naše e, ustanovení se snaží, aby tu byla, bylo rovné zacházení. Další kolegové hovořili o mobilních zařízeních, které skutečně jsou zahrnuty do kompromisu. Jen připomínám, zaměřujeme se na veřejné služby. Tedy to je tedy hlavní předmět našeho zájmu, ale kolegové, například pan na to hodně zdůrazňovali. A stěží si lze představit eh, tedy větší komplement než eh, ze strany Skandinávie, Um, pan Engstrom, eh, jak se vyjádřil, tady opravdu to je, hm, tím se cítím polichocen. Katrin Styler, ano, je dobré, aby naši voliči viděli, že parlament může zlepšit už tak dobrý návrh komise. A nejen to, že můžeme udělat něco nejenom pro naše voliče, ale pro celou společnost, občany, kteří potřebují přístup ke všem službám. Řekové jsou velmi dobře připraveni, takže předběžné eh, rozhovory eh, již naznačují, že mají poměrně dobré povědomí o tom, o co jde. A samozřejmě Německo chce čekat na evropský standard, který bude připraven v únoru, ale nevím, jestli máme čekat až na únor, protože to by znamenalo, že celý tento návrh nedokončíme. Potřebujeme dosáhnout již v únoru dohody v prvním čtení. Naše formule tedy umožňuje přijetí evropského standardu později. Jinak jsem vděčný všem i řeckému předsednictví za připomenutí, které se mi dostalo dost včas, abych to zapracoval do pozměňovacích návrhů. Děkuji, takže toto je něco, co, čeho můžeme snadno dosáhnout a měli bychom této příležitosti využít. Děkuji za vaši energickou práci. Měli jsme také velmi zajímavé slyšení před časem, na kterém kterého se účastnilo mnoho přímých eh, účastníků, takže já doufám, že dosáhneme i dalšího pokroku. Děkuji za předběžnou práci a koordinaci s řeckým předsednictvím. Zítra nás čeká hlasování. Zdá se, že kompromisy se těší široké podpoře, což eh, znamená, že budeme mít poměrně silnou pozici. Stínoví zpravodaje se budou muset sejít a budou se s vámi muset také dohodnout. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, jeden z posledních, eh, které, do kterých se budeme pouštět, a to je zpráva pana Bělana. Je to stanovisko pro výbor pro hospodářské a měnové otázky. Velmi důležitý prvek pro vnitřní trh a jednotný digitální trh, to tam, protože tam transakce e, jsou velmi důležité, tedy pla, platebními a kreditními kartami. Pan Bilan je naším zpravodajem, dáme, máme zpravodaje pana Borisova, kterou tady bude zastupovat zřejmě eh, někdo, paní Verňo, kterou eh, tady vítám. Pan Ekstrom, za zelené ne. A pan Chacimakakis Pane Chacimakakis, budete tu v roli stínového zpravodaje? Ne. Proto dám slovo bez dalších průtahů panu Bělano, Bělanovi. Ještě by měl někdo dorazit za komisi. Mají představovat, představit také posouzení dopadu? A komise by měla předložit posouzení dopadu, ale protože tu není, hleda, že by tedy dorazili později, tak vám dám slovo na úvod. Děkuji bardzo, eh, paní. Děkuji. Dámy a pánové, bezhotovostní platby jsou velice důležité pro fungování našich ekonomik. Je to rychlé, inovativní a levnější řeči, řešení než platby hotovostí. Nicméně, jeden z postupů, který brání dalšímu rozvoji jednotného trhu, jsou takzvané eh, režimy eh, čtyř stran, to znamená více nestrané eh, poplatky za platbu platební kartou. Spotřebitelé si většinou nejsou těchto poplatků vědomi, přitom jsou podnikateli účtovány. Vydavatelé karet na druhé straně eh, se snaží nabízet různé eh, motivační pobídky pro vyšší poplatky. A tak vlastně naším cílem tedy je zlepšit fungování jednotného trhu, pokud jde o platby kartou. Evropská komise naznačila, jaké jsou zde překážky a navrhla kroky ke zlepšení situace. Eh, schválení evropských stropů pro tyto poplatky za platby kartou, jak interně, tak externě, to je velmi důležitý krok směrem k lepšímu fungování jednotného trhu. A jedná se také o praktické provádění jedné ze svobod na jednotném trhu. Jde tedy především o zlepšení situace pro naše spotřebitele. Já jsem se zaměřil na návrh Evropské komise, především pokud jde o poplatky za eh, platbu kartou externě a interně. A rozhodl jsem se, eh, že nebudu zasahovat nějak do těch eh, stanovených stropů, neboť se domnívám, že diskuze, kterou vedeme v tomto výboru, nám umožní nabídnout lepší řešení. Když se podíváme na toto nařízení, tak v souvislosti s ním musíme uvažovat také o provádění těchto pravidel a zamezení eh, tomu, že se eh, budou eh, společnosti vyhýbat svým povinnostem. Zároveň musíme mít na mysli také technologickou neutralitu. S tím souvisí rovněž poplatky za kartové platby a transakce bez ohledu na to, zda ty transakce probíhají online či offline a bez ohledu na to, o jaké karty se jedná, zda komerční či spotřebitelské. A tak navrhuji odstranit ustanovení, která se týkají komerčních platebních karet, protože si myslím, že to ustanovení není odůvodněné. Myslím, že nemá smysl sem dávat žádná omezení v tomto smyslu. Dále chci předložit definici platební karty v druhém článku, protože tento trh eh, se neustále mění a chci tedy navrhnout kratší definici, pokud jde o to období revizní doložky, tak aby komise mohla revizi předložit eh, rychleji, tak jak to bude vyžadovat technologický vývoj na trhu. Dále předkládám návrhy na zkrácení lhůty pro revizi, protože si myslím, že ta dvouletá lhůta je příliš dlouhá ve srovnání s obdobím, které uvažujeme pro přeshraniční transakce. V řadě zemí už takovéto Eh, ustanovení mají a znají a jsou tam různé eh, lhůty a ukazuje se, že to většinou škodí eh, sektoru platebních karet. Článek 6 vyškrtává jakákoliv zeměpisná omezení, pokud tato ustanovení začnou platit. Takže Tady vzniká poměrně dlouhá přechodná lhůta, která se skutečně myslím, že by mohl, mohla provoz jednotného trhu poškodit. Pokud jde o pozměňovací článek článku 7, tedy dočasné vyloučení eh, z působnosti tohoto článku pro platební kartové eh, systémy, to je tady kvůli posílení trhu s kartovými transakcemi, ale musíme být opatrní, abychom eh, zde nevytvořili příliš zatěžující regulaci. Naším úkolem totiž je, aby eh, na trh mohli vstupovat noví hráči. Členské státy mají jasnou představu o tom, jak situace vypadá na jejich trzích a tak budou moci nabídnout lepší řešení eh, než my tady a teď. Dále nás samozřejmě a mě zajímá, co si myslí kolegové a těším se na společnou diskuzi. Děkuji, říká pan předseda. Máme tady zástupce komise, což je výborné. Nej, asi vás poprosíme o posouzení dopadu, ale protože jsme už začali výměnu názorů, tak eh, budeme s diskuzí pokračovat eh, a eh, vám předáme slovo ke konci diskuze. Teď pan Borisov za EPP a paní Styler, která a pak paní Verňo jako další stínový zpravodajové. Nejprve pan Borisov. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Chci poděkovat komisi za tento návrh a děkuji také panu Bělanovi za jeho zprávu. Evropští občané skutečně potřebují integrovaný trh pro, kartové platby, takže souhlasím s tímto záměrem, ale otázka poplatků je komplikovaná a musíme být opatrní, pokud jde o změny, jež to může mít. Proto se chci soustředit především na čtyři věci, které jsou pro mě důležité. Za prvé, Eh, strop pro ty poplatky za platby kartou. Komise chce regulovat eh, poplatky přes hraničních transakcích eh, a národních transakcích. Je tam u kreditních karet omezení 3%, což by mělo vést ke snížení nákladů pro spotřebitele. Ty úrovně jsou odhadovány na základě současných poplatků a na základě nákladů, které se prokázaly v testech. Nicméně se vychází také z údajů centrálních bank z Nizozemská Belgie, kde se hodně používají karty a jsou tam přitom tyto poplatky mnohem nižší než jinde. Musíme také zohlednit investice, které provedly vydavatelé karet, zejména vzhledem k bezpečnosti. Pokud jde tedy o to zastropování poplatků ve všečenských státech, ehm, je dobré, aby to bylo jednotné. V zemích, jako je Nizozemsko či Dánsko, jsou mm, kartové platby velice dobře rozvinuté, poplatky jsou tam nízké, zatímco třeba v Polsku je to eh, úplně jiná situace, tam se ta infrastruktura teprve musí rozpracovat a e, proto jsou tam také vyšší poplatky, banky vydávají e, vyšší, e, mají vyšší ceny za vydávání karet, což zase může vést k demotivaci investovat do bezpečnosti, proto si myslíme, že třeba nastavit průměrnou hodnotu poplatku, eh, která zohlední různou situaci v různých členských státech a v přeshraničním styku Návrh komise je smysluplný, jde o to motivovat eh, spolupráci a posílit hospodářskou soutěž, tak aby bylo možné eh, podporovat svobodnou volbu po já myslím, že jakmile vznikne konkurence, dojde tlak na snížení těchto poplatků za eh, kartové transakce. Pokud jde o působnost nařízení, tak současný návrh vytváří regulované a neregulované oblasti eh, s různou působností. Máme eh, mimo působnost třístrané režimy. To znamená, že i komerční a spotřebitelské karty se řeší jiným způsobem. Spravodaj navrhuje Eh, odstranit toto rozlišení mezi spotřebitelskými a komerčními kartami. Já myslím, že o tom je třeba ještě dále diskutovat. A v neposlední řadě, pokud jde o o, o karty, tak je potřeba zajistit, aby byly přijímány u všech obchodníků bez ohledu na vydavatele, pokud ten obchodník deklaruje, že tyto karty eh, přijímá. Eh, malou obchodníci se musí rozhodnout, jaké karty chtějí přijímat a pak tak musí činit. Eh, toto pravidlo tedy eh, zajistí, že i u těchto karech budou platit stejné poplatky. Myslíme si, že by to demotivovalo eh, spotřebitele, kdyby tomu bylo jinak. A dále se musíme ještě zamyslet na touto záležitosti, pokud jde o dopad, eh, který to bude mít. Ten může mít skutečně daleko sáhlý. Děkuji. Much, uh, Mr. Borisov. Děkuji, pane Boriso. Nyní Verňu. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych chtěla velice přivídat tento návrh ehm, komise, který eh, přinesl určitou eh, ta jasno do této oblasti. Hmm. A des par carte. Já si pamatuju uh, na dotaz komise týká se anglických pladev, ale několik pladech kartou. Uh, já chci poděkovat komisi Mlouvám se, zvoní telefon. Já nespochybnuju existenci těchto poplatků, ale často jsou příliš vysoké v některých zemích, u některých karet a to je překážka obchodu. Hmm. Také je to překážka mezi národními vnitrostátními trhy mm, a handicap pro obchodníky spotřebitele, vzhledem k tomu, že tyto organizace mm, aplikují, uvalují tak vysoké poplatky. Já doufám, že budeme mm, schopni zlepšit fungování vnitřního trhu plateb. Jsme si všichni vědomi mm, váhání a problémů zde i v Belgii mm, platit kartama. A to není jenom otázka obchodníků, kteří preferují hotovost z jakéhokoliv důvodu. To je běžná praxe v mnoha zemích, ale také to souvisí s vysokými poplatky za um, Notamment pour des petites sommes Alors, za, za ty platby. Hmm. A proto ne, ani nenabízí možnost platit kartou. Pan Míland um, ehm, se přeje vyjasnění definic, co tedy je vlastně, co to znamená platba kartou. To není úplně jasné. Také oceňuji jeho ochotu zkrátit eh, krátit lhuty pro implementaci pro uh, některá legislativní ustanovení a lhůta pro pozměňovací návrhy um, ehm, mm, doufám je dostatečná na návrhy pro zpravodaje. Také myslím, že všichni sdílíme ochotu jít stejnou cestou, totiž ve prospěch obchodníků a spotřebitelů a zabránit této fragmentaci vnitřního trhu. Děkuji. nějaký další stínový zprávy paní Tyler? Děkuji, pane předsedo, děkuji stínovým zpravodajům a jenom na vyjasnění, my děláme e, stanovisko, e, jsme posílené spolupráce s výborem ECON. Ne, to jsem jenom si chtěla e, vysvětlit. To je škoda, protože to jsou klíčové zájmy spotřebitela. Zdá se, že Ehm, to je otázka zase kompetence výborů. Transparentnost je klíčová tady a jako mnoho eh, kolegů v této věci jsem se neorientovala, ale začala jsem si o tom číst a začala jsem eh, chápat trošku více, jak ty poplatky v těch transakcích fungují, co jde kam. A mm, proto tento návrh před sebou máme, protože transparentnost této oblasti je velmi mm, nedostatečná a výsledkem musí být mnohem větší transparentnost systému pro obchodníky, klient, zákazníky a celé fungování této oblasti. Ta debata Mm, ze stránky maloobchodníků vlastně je tam snaha o větší transparentnost a i karetní společnosti e, tvrdí, že peníze, které z toho vydělávají, jdou na programy e, třeba v případě podvodů, anebo pokud se, pokud se to implementuje, tak to by byl další poplatek pro ty, kteří zadarmo používali třeba Mastercard nebo Visa card. Takže já bych e, to chtěla vyjasnit. Za prvé, ti maloobchodníci, tady vidíme mm, v různých zemích, to je různé. Pan Bílan a jiný kolega mm, hovořil o problému v Polsku, ve Francii. Mm, máme nějaký lepší přehled o tom, jak to vypadá v jednotlivých členských zemích. Některý členský stát je nyní transparentnější než jiný. Systémy e, zda nemohou být nejlepší praxe. E, na druhou stranu může komise nebo zpravodaj, um, co se týče nákladů pro spotřebitele, pokud tedy ty peníze nebudou vybrány, tak jsou nějaké důkazy, nějaké statistiky, kdyby se to implementovalo, ten e, náklady pro britského spotřebitele, který po, používá Visecard nebo Mastercard, by byly 35 liber měsíčně. Je to pravda? Mm, může um, dostat ujištění, že to takto nezatíží spotřebitele. A když jsem mluvila s drobnými maloobchodníky, ty to nepoužívají, protože tam je příliš uh, velký ten poplatek. My musíme ten poplatek dát na správnou úroveň. Pokud budou, tak to musí být takové, aby to neškodilo Eh, někde jinde. Domnívám se, že, mm, nebo já bych chtěla znát odpovědi, mm, co se týče nákladů pro spotřebitele, pokud se sníží ty poplatky za platby. Um, pro ty malobchodníky, jaké důkazy existují mezi členskými státy o systémech, které se používají my máme návrh komise a já se snažím mm, dosáhnout toho kompromisu mezi tím, co chtějí spotřebitelé a tím, co mm, těmi náklady, kteří by na ně dopadly. Je to oblast, která eh, skutečně vyžaduje řešení a jsem rád, že komise přišla s tím návrhem. Doufám, že se to vyřeší co nejdříve. Děkuji. Děkuji. Paní Tone. Děkuji, já souhlasím s tím, co bylo řečeno, ta diskuse je o transparentnosti, eh, zase proti roztříštění trhů. Ale transparentnost není. Pan Bílen řekl, že spotřebitel velice často neví, kolik platí za to, že používají kartu. Já bych Eh, řekl, že málo kdo zná ten výraz interchange. To je takový skrytý náklad a tady bychom s tím měli něco udělat, aby si mohli vybrat. Eh, By věděli, kam jdou jejich peníze. My tím všichni trpíme, protože jsou obchody a restaurace, které prostě neberou eh, karty nebo hledají řešení jako dnes třeba něco nefunguje a vaše karta nefunguje, protože chtějí ušetřit ty náklady. Takže já bych si jako všichni vás přála ne, vůbec neregulovat, ale ta hrozba, že komise uvalí nějaký limit, něco, jak se vyvolá nějaký pohyb, takže možná se to vyřeší ještě před hlasováním. Uh, já bych, myslím, že ta hrozba vlastně vyvolává pozitivní hnutí. Ta myšlenka, že eh, tedy to řešení vznik přijde samo od sebe. Já mm, podporuji návrh pana Bělana zkrátit to přechodné období a eh, děkuji vám. Děkuji za toto první kolo příspěvku. My jsme vlastně už dříve udělali to, že eh, komise zpracovala eh, posouzení dopra- eh, dopadů, pak se teprve mělo diskutovat o té zprávě. Myslím, že by bylo tedy dobré, aby nás komise teď informovala. Bohužel k dispozici jsme od vás ty slajdy, které jste nám dali, neměli, takže Možná vás poprosím, abyste pouze schrnula ty hlavní body a zareagovala případně na dotazy kolegů poslanců. My budeme pokračovat do půl jedné. Pokud potřebujete, tak ten čas máme k dispozici. Na diskuzi je dostatek času. Máte slovo, vítám vás tady. Já myslím, že to je vlastně vůbec poprvé, kdy jste eh, tady jako zástupce generálního ředitelství pro eh, hospodářskou soutěž, to je opravdu neobvyklé. Eh, většinou sem zástupci tohoto DG k nám nechodí, o to vřeleji vás tady dnes vítám, máte slovo. Děkuji. Děkuji za pozvání, eh, děkuji také jménem DG Markt. My spolupracujeme na tomto návrhu. Panu předsedovi vypadl mikrofon. Ano, intenzivně spolupracujeme na tomto balíčku. Ten se stává z regulace těch poplatků a týká se také směrnice o platbách. Takže dnes o těch poplatcích za platby kartou. Děkuji za pozvání, děkuji také za návrh zprávy, který jsme dostali. A musím se nejprve omluvit, protože protože jsem nebyla úplně obeznámena ze situací tady v parlamentu v DG. Eh, pro eh, hospodářskou soutěž, tak jsem nevěděla, že vám dopředu musím dát vědět, že máme k dispozici ty slajdy, aby bylo možné je použít. Ale možná je to nakonec takto lepší, protože ty slajdy jsou eh, dosti formální, postupují podle toho procesu posouzení dopadu, ale možná je dobré tu prezentaci naformulovat tak, abych mohla reagovat na položené otázky. Takže Eh, pro ty, kdo ještě nejsou obeznámeni s problematikou poplatků za platební karty, tak vysvětlím, v čem problém spočívá. Následně eh, bych se podívala na to posouzení dopadu, vysvětlila bych některá rozhodnutí, která jsme udělali v navrhovaném návrhu nařízení a pak bych se podívala na některé věci, kde možná panuje trochu nedorozumění, pokud jde o účinek tohoto nařízení. Podívejme se nejprve tady na tu problematiku poplatků za platby kartami. Někteří z vás možná s tím nemají tolik zkušeností, anebo o tom nevíme, že vlastně zkušenosti máme. Tak to vysvětlím. Když dorazím do obchodu, koupím si, řekněme, za 100 euro fotoaparát, tak jako spotřebitel eh, to vždy chápu tak, eh, že platím eh, zadarmo svou platební kartou. Mám tedy za to, že tu kartu používám zdarma, ale majitel obchodu z toho eh, zaplatí své bance určité procento, záleží na použité kartě a jeho vlastní banka zaplatí asi 70% z té stržené částky eh, dále mojí bance. Takže ten majitel obchodu vlastně nepřímo financuje moji banku za to, že jsem použila svou kartu. Tomu se říká tedy ten poplatek za platbu platební kartou. Je to ten vzájemný poplatek, který se hradí mezi dvěma bankami a ten poslední bance, která vydala tu kartu, jde 70% ze stržené částky, jde o režimy jako jsou bankkontakt, Club de Banca Visa, Mastercard a tak dále. Takže všichni se shodnou na těchto poplacích mezi bankami o jaké poplatky se jedná. Když v Belgii použijí kartu Bankontakt, tak eh, majitel zaplatí zhruba 5 centů za převod 100 eur. Pokud použijí Mastercard, možná ne tady v Belgii, ale řekněme v jiné zemi, tak eh, pokud to bude debetní karta, tak to bude 10 až 20 centů. Pokud použijí kreditní kartu, může to být někde mezi 70 centy až euro 20. Pokud použijí komerční kartu, což je karta, kterou eh, dali pro obchodní výdaje mému zaměstnavateli, jsou to často ty zlaté karty a tak podobně, tak tam to může být až euro 50 nebo euro 70. A pokud použijí American Express, eh, to je trošku speciální kategorie, 2,5 eura či dokonce 3 eura. Takže za úplně tu stejnou transakci, kterou jsem provedla, eh, se můžou eh, ty poplatky takto lišit. Moje banka dostane nepřímo ty peníze od majitele obchodu a snaží se mě samozřejmě motivovat, abych používala ty nejdražší karty, z nichž má potom ty nejvyšší možné poplatky. Bude mě tedy motivovat všelijakými bonusy, dárky, poukázkami eh, a jinými výhodami, abych nepoužívala bankontakt, ale spíše, abych platila American Expressem, Vizou, zlatou eh, vizou a tak podobně. Jedná se tedy o systém, eh, který má, celou, který má celou řadu nevýhod a tak jsme v našem DG řešili tento problém už více než 20 let a stále a vždy jsme říkali, že ta dohoda mezi bankami omezuje volnou hospodářskou soutěž, protože když se banky kolektivně rozhodnou, tak potom jednotlivý majitel eh, obchodu nemůže samozřejmě vyjednávat eh, s žádnou bankou individuálně o výši těch poplatků. Takže jsou tady kolektivně dohodnuty popra- poplatky a to nějakým způsobem nastavuje tu situaci, pokud panuje taková ta kolektivní dohoda, že se bude hradit, řekněme 20%, pardon, 0,2%, tak to bude úroveň, pod níž se nikdy malou obchodník při vlastním vyjednávání nedostane, protože eh, obchodníková banka ví, že i ostatní banky eh, nastaví tu eh, míru na stejné úrovni, ten poplatek na stejné úrovni a to tedy omezuje hospodářskou soutěž. Pokud je tady takovéto omezení hospodářské soutěže, nelze s tím souhlasit, protože to je v rozporu s legislativou, pokud proto není odůvodněné eh, vysvětlení. Banky se snažily to vysvětlovat například tím, že se jedná o dvoustranný trh a že to může tedy znamenat, že jedna strana trhu má větší zájem než druhá strana používat v tomto případě ten platební nástroj. Já to srovnávám často s diskotékami, kde lidé také říkají, eh, že muž projevil zájem o zaplacení, zatímco eh, žena by, má možnost zdarma eh, tam vstoupit a že to tedy může být eh, taková motivace eh, pro toho muže. A já takto chápu i ten dvoustranný trh s těmi bankami. To znamená, že poprosíme obchodníka, aby zaplatil, tak vyda- držitelé karet budou motivovány používat ty karty. To má výhody pro ty obchodníky v tom, že to je rychlé, bezpečné a tak dále. My jsme na to přistoupili, ale nesouhlasíme s tím, že ten poplatek musí být až takto vysoký. Navíc nechápeme různé poplatky v rámci jednoho členského státu a konec konců ani mezi jednotlivými členskými státy. Vidíme, že tady je hospodářská soutěž mezi jednotlivými vydavateli eh, karet, ať už je to Visa, Mastercard, Bankontakt a tak dále. Snaží se nastavovat co možná nejvyšší poplatky pro banky, protože potom budou banky eh, motivovány vydávat tyto karty. Vidíme například ve Spojeném království eh, situaci, kdy byl zrušen národní systém tak pak vstoupil na trh Mastercard a nabídl o, dvě, o 2 centy eh, více než původní národní systém. Pak přišla víza a zase narazila další 2 eura navíc, takže za dva roky nakonec všechny banky přešly na vízu od Mastercardu, ale důsledek to mělo na malobchodní ceny, které pochopitelně také vzrostly. Takže tady vidíte, jak ten mechanismus na trhu funguje proto s tím nejsme spokojeni. To je vlastně obrácená hospodářská soutěž, která mm, vede k nárůstu cen a skrývá v sobě jaksi skryté eh, náklady. A to je ten problém současného trhu a to je ten problém, který se snažíme z hlediska volné hospodářské soutěže eh, řešit a řešíme to také pro dobro spotřebitelů, protože problém je v tom, že spotřebitelé vlastně neví, co nepřímo platí a že to navyšuje uměle cenu zboží a služeb. Nikdo z nás neví, že American Express si účtuje 3 eura a kvůli tomu všichni nepřímo platíme tento poplatek v ceně zboží. Takže to je mm, nefér pro spotřebitele, protože když platím levnější debetní kartou nebo dokonce hotovostí, tak nepřímo financuji lidi, kteří používají drahý American Express. A všichni si myslíme, že naše karta je zadarmo. Když to přeženu, tak to je vlastně typická situace, kdy eh, chudí platí bohatým, což je také nežádoucí, ale z tohoto hlediska, mm, tedy z hlediska eh, hospodářské politiky, eh, se to tady prolíná s politikou ochrany spotřebitele. To jsou v podstatě ty hlavní problémy a ty jsou v posledních letech ještě hlubší než na počátku, když jsme vlastně začali tyto poplatky za platby kartou řešit tak eh, se ty karty v 10-15% nákupu, ale když se teď podíváte, jak funguje malou obchod, tak jsou členské státy, kdy více než 60% eh, se platí kartami takže ta platba 3 eura navíc je vlastně mnohem relevantnější dnes, než když se začaly karty používat, řekněme před 20 lety, jak jsem říkala. Takže teď je ta otázka, jak to budeme řešit a dostáváme se k první možnosti v našem posouzení dopadu, která hovoří o tom, neuděláme vlastně nic. Co se stane, když neuděláme nic? Neznamená to, že se vlastně nic nestane, protože tady platí pravidla pro hospodářskou soutěž a už tady byly případy, pokud je o Vizu a Mastercard a v těchto případech jsme dosáhli narovnání. Mastercard se dostal k soudu, takže teď všichni čekáme na eh, konečné rozhodnutí Evropského soudního dvora v rámci odvolání. Čekáme, že to bude někdy v polovině příštího roku. Týká se to rozhodnutí, které jsme přijali v roce 2007, kdy jsme řekli, že tyto poplatky za platbou kartou jsou zakázané a Mastercard eh, nedokázal eh, prosadit svůj protiargument. Takže to teď řešíme v rámci hospodářské politiky a v rámci těchto komplikovaných postupů, jak mezinárodní systémy, tak, tak se mezinárodní systémy začaly na nás obracet. Mastercard eh, Eh, snížil na 0,2 u debetních karet, eh, ten poplatek 0,3 u kreditních karet a v nedávné době Visa nabídla stejný přístup, snížila eh, ty poplatky na 0,2-0,3 Jedná se tedy o poměrně uspokojivý výsledek, ale nesmíme zapomínat na to, že tento eh, režim se týká pouze přeshraničních poplatků u Mastercardu a v případě vízy jsou to poplatky za přeshraniční transakce, když jako spotřebitel použiju vizu v zahraničí, plus se to týká deseti členských států, ale bohužel ne těch nejrelevantnějších z hlediska počtu mm, transakcí platební kartou. To znamená, že většina poplatků stále jak si zůstává eh, v té nespravedlnosti nezměněné podobě. Neznamená to, že tedy se nic nestalo, protože mm, některé ty případy už se, eh, se řeší eh, společně na národní úrovni, ale jak říkám, zatím eh, ten, ten výsledek není stoprocentně uspokojivý. Problém je v tom, že se pohybujeme, tak, pohybujeme v, rám, v rámci různých časových rámců. Někde už došlo v některých členských státech k určitému rozhodnutí, někde dokonce k nějakému vypořádání, jako je tomu ve Francii. Někde se teprve vše začíná eh, řešit, eh, to je případ Spojeného království. Eh, zkrátka, ta situace je dosti fragmentovaná v jednotlivých členských státech, časové harmonogramy se dosti liší, bude tedy dlouho trvat, než všechny ty postupy dospějí ke svému konci a nastane nějaké jednotné řešení. A i to představuje problém, protože teď vidíme, že zhruba 90 poplatků není kryto těmi limity, není v rámci těch limitů, na kterých jsme se dohodli s Mastercardem a Vizou. Ty dohodnuté sazby jsou poměrně nízké, 0,2-0,3%, jak jsem říkala, ale když byste se podívali na celkovou situaci v Evropě, tak uvidíte, že poplatky například v Polsku, v Maďarsku jsou až desetkrát vyšší eh, než to, co eh, eh, my jsme se dokázali za komisi dohodnout. To znamená, že když někdo nový chce začít nabízet eh, v celé Evropě novou kartu nebo v pěti členských státech chtějí nabízet tyto karty, tak v těchto členských státech, kde mají vysoké poplatky, budou od těch nově příchozích vydavatelů karet banky žádat pochopitelně ty vysoké eh, poplatky, na které jsou eh, zvyklé. Takže toto všechno eh, řešíme v rámci našeho DG. Eh, to je totiž problém těch eh, nových vstupů na trh nových hráčů a netýká se to pouze kartových systémů, ale týká se to také internetových a mobilních pladeb. Takže všechny tyto nové platební nástroje, které se začínají na trhu prosazovat, pro ně je to problematické. V každém členském státě totiž banky mají jiná očekávání, pokud jde o míru poplatku. A malou obchodníci také trpí, protože chtějí nabízet zboží na internetu a v takovém případě chtějí, potřebují vědět v každé zemi, jaká jsou, um, jaké jsou platební poplatky, protože to ovlivní jejich ceny na internetu a to pak není jednoduché, protože pak byste museli mít jiné ceny pro uh, jednotlivé státy. A takže to je také problém, to znamená nefunkčnost vnitřního trhu, protože když nějaký maloobchodník je ze země, kde jsou vysoké poplatky a chce využívat poplatku v sousední zemi, může, samozřejmě, může využívat služby eh, banky vedlejší země, třeba v Německu, i když tam jsou zrovna ty poplatky také vysoké, ale pravidla nutí banku v tomto případě platit poplatek země, v níž probíhá eh, prodej. To znamená, malobchodník eh, je váhavý, může to používat jenom v té své vlastní zemi. To znamená, že tady vnitřní trh nefunguje. A my tyto problémy řešíme v rámci těch soudních řízení, ale to potrvá ještě dlouhou dobu, než nalezneme jednotné řešení. Takže to je ta takzvaná nulová varianta, čili nedělat nic po regulační stránce, eh, kdy zůstává stávající situace, fragmentární trh s mnoha problémy z hlediska tržní integrace a nabízení služeb mm, v evropském měřítku. A také samozřejmě problém, problém z hlediska povědomí spotřebitelů o e, cenách a o placích, poplacích. E, další možnost je regulovat pouze přeshraniční platby. A tady máme ty dohody s Mastercard a s Visa, takže bychom mohli říct, to stačí. A s trochou štěstí bychom pak mohli e, regulovat ještě tu situaci, kdy by mohli maloobchodníci podnikat v zahraničí a využívat těch nižších poplatků. Eh, my jsme navrhli v nařízení, aby to přesně tak to bylo v první fázi zavádění toho návrhu. To znamená fáze číslo jedna, liberalizace přeshraničních transakcí, ať v případě toho, kdy budou v zahraničí spotřebitele nebo maloobchodníci. Ale myslíme si, že to nestačí, protože zvláště velcí maloobchodníci budou pak moci centralizovat, to znamená používat jednu banku pro několik členských států nebo celou Evropskou unii, protože tito velcí prodejci mohou překonat ten problém různých standardů, mohou do toho eh, investovat. Ale pokud jste pouze nějaký malý obchudek, tak se vám samozřejmě nevyplatí investovat do eh, různých eh, takovýchto systémů nebo zařízení, abyste mohli využívat služeb pouze jedné banky. Takže měli bychom pokračovat dál a pokračovat ve snižování poplatků i v rámci jednotlivých států. Jak vyplynulo z posouzení dopadů, mohli bychom teoreticky nechat na členských státech, aby posoudili, jaká je přijatelná hodnota poplatků ve vlastních zemích. Jenže zatím neexistuje žádná jednoznačná metodologie, kterou by se to stanovovalo. Další problém liberalizací přeshraničních transakcí bychom dali malou obchodníkům určitá zadní vrátka, jimiž by mohli uniknout poplatkům a opět by tím nejvíc trpěli ti malí prodejci. Proto je nevyhnutelné a pozitivní pro vnitřní trh, abychom měli podmínky rovné kdy i domácí poplatky se budou řídit těmi přeshraničními a budou nastaveny na stejnou úroveň. Jaká by tato úroveň měla být? 0,2 a 0,3. To je to, co akceptovali jak víza u kreditních karet, tak Mastercard a vidíme, že v zásadě je to tedy přijatelné, ne, nevede to k žádnému kolapsu, evidentně mohou eh, něco takového přežít, protože eh, plateb, prodej platebních karet pouze vzrůstá. Proto jsme zvážili řadu různých variant hodnocení dopadů a další možnost, jak je to s těmi takzvanými komerčními kartami, třístrannými kartami. Tady potřebujeme rovněž připojit vysvětlení, protože problém platebních poplatků je zejména vzniká, protože obchodníci nemohou některé karty odmítnout. To jsou, teď hovořím o těch eh, takzvaných spotřebitelských kartách, debitních kartách a kreditních kartách. To jsou spotřebitelské karty, které jsou rozšířené. Třeba debetní karty, tak v podstatě každý občan má zhruba jeden až jeden a půl eh, karet, což zahrnuje dokonce i děti a nemluvňata. A takže všichni máme kartu a chceme ji platit a i když jsou ty poplatky pro ně vysoké a oni to nemohou odmítnout. A také je problém se zvýšením těch poplatků, s, jakým, s jakousi doda, dodatečným poplatkem, protože tím pádem budeme nakupovat jinde. A proto ty spotřebitelské karty musí být podrobeny stropům, ale není to tak nutné u těch takzvaných business karet, které jsou eh, vydávány zaměstnavatel nebo, zaměstnavatelem nebo třístranným, které jsou jako, jako American Express v rámci jednoho podniku. Tam to není tak nezbytné, protože v těch, u těchto kategorií je zatím tak nízký tržní podíl, že pro obchodníka je poměrně snadné říci, akceptuji debetní a kreditní kartu, ale nikoliv American Express nebo akceptuji debetní kartu, ale ne tu vaši tak zlatou kartu. Takže asi není zatím nutné stanovovat nějaký umělý strop v těchto případech. Bylo by to komplexní a navíc by se na tom podílel ten zaměstnavatel, takže raději bych tomu to nedělali. Ale a tady do toho zasahuje problém transparentnosti. Myslíme si, že by obchodníci měli vidět, co za kterou kartu platí, čili banky by neměly ty poplatky mm, směšovat do jednoho měsíčního výkazu, kde jenom vidíte, že prostě za tolik a tolik transakcí je celkový účet tolik a tolik, ale nevíte, kolik je za debetní karty, kolik je za kreditní karty. A my chceme dát malobchodníkům pravomoc říci, nepřijímám vaši kartu z toho a toho důvodu, protože mě stojí tolik a tolik. Navíc v budoucnosti budete mít určité iniciativy i v rámci mobilních telefonů, mobilních pladeb, Visa, Mastercard a tak dále. A pokud necháme tu situaci fungovat tak jako teď, tak pak samozřejmě banky mají zájem, aby si předběžně již podmiňovali využití těch nejdražších karet. To by jsme měli zarazit. Měl by to být obchodník, kdo si vybere. A pak to bude na spotřebiteli, který se rozhodne, co použije. Takže tolik jsou ty základní volby, před kterými stojíme. Ještě několik otázek, pokud dovolíte. Omezím se na tři. Jednak odlišné eh, takzvané tržní reality. Jistě, existují různé podmínky nejenom mezi členskými státy, ale i mezi odvětvími. Čili to, co jste ochotni zaplatit za používání eh, karty, se může lišit podle toho, jestli jste eh, supermarket eh, nebo prodejce aut nebo nějaký jiný obchod. A my si myslíme, že v Evropské unii jak ty náklady ty náklady jak těch vydavatelů, tak těch obchodníků nejsou až zase tak odlišné, abychom tyto rozdíly museli do nekonečna udržovat. A e, samozřejmě, že ten rozdíl mezi těmi podmínkami často právě způsobují přímo ty poplatky. Třeba v Polsku, jak říkám, je situace jiná z toho důvodu, že ne všichni mohou kartu samozřejmě používat, ale v Polsku, protože teď přijali určitou legislativu, byly vůbec nejvyšší, donedávna nejvyšší poplatky a v důsledku toho každý občan má kartu, kterou ale nemůže používat pouze, protože pouze 20% obchodníků tyto karty akceptuje. Takže polští občané pak používají karty tak, že jdou do bankomatu, vyberou si peníze a zaplatí v hotovosti. Taková je tam tržní realita. A právě regulací poplatků problém můžeme řešit, protože bude pro občany mnohem snadnější karty používat, neboť obchodníci budou tím pádem mít určitou pobídku. Polské vládě se to nelíbilo, že měli největší poplatky a proto přijali legislativu, která to sníží na průměrnou úroveň. Polsko je opravdu jednou z těch zemí, kde jsou tyto poplatky problémem. Stejně tak v Maďarsku a také Itálie a Spojené království zvažují legislativu tolik realita trhu a jaké jsou dopady na spotřebitele. Jsou zdůvodněné ty obavy z některých eh, například britských eh, periodik, že za to budou platit spotřebitele? Jestli spotřebitele budou platit víc bankovní účty nebo za získání karty, to závisí do značné míry na konkurenci mezi bankami čili také na možnosti měnit účty. A situace je různá. Jistě banky a platební systémy třeba ve Španělsku argumentují tím, že po snížení poplatků banky e, začaly žádat od svých, e, od svých zákazníků vyšší poplatky. Ale když to bude pro vůbec Eh, musíme se tedy podívat na poplatky za veškeré bankovní služby, nejenom za platby. Čili tady ve Španělsku to byla situace, kdy nebyla dostatečná, dostatečný konkurenční tlak. Ve Francii rovněž došlo ke snížení poplatku, ale nemělo to žádný dopad na trh, nebo ve Švýcarsku to rovněž nemělo žádný dopad na trh. Spojené státy jsou skvělým případem snížení poplatku ze strany vlády, Říkalo se, že to bere, povede k vyšším poplatkům za jiné bankovní služby, ale nestalo se tak. Banky řekly, že budou chtít eh, od eh, zákazníků 5 dolarů měsíčně za účet, za vedení účtu. A to byl jeden z důvodů, proč tehdy začal mm, mu tento, začalo hnutí Occupy, čili došlo k jakému si pozdvižení mezi spotřebiteli, oni řekli, my odmítáme a nakonec všechny banky musely odstoupit od tohoto požadavku, nedošlo k žádnému zvýšení. Takže to záleží na konkrétních okolnostech, konkrétních situacích. A konkurence je určitě eh, zdravým předpokladem pro to, aby poplatky zůstaly nízké. Slyšíme o tom, že banky říkají, pokud nám nedovolíte pokračovat ve vybírání těchto Eh, poplatků, tak nebudeme schopni financovat inovace v, poku, v mobilních službách, internetu a tak dále. Ale problém je, že historie eh, ukazuje, že nikdy neexistuje jasná vazba mezi inovacemi a platebními poplatky. Třeba ve Spojených státech byly nejvyšší poplatky pro ty staromódní karty, u kterých bylo nutno se ještě podepisovat u pokladny. Ty nebyly bezpečné, byly těžkopádné, nemotorné, ale přesto byly vydávány právě proto, že ty poplatky byly vysoké, takže to šlo naopak na úkor inovací. A pokud je řeč o elektronických platbách, mobilních platbách, tak věč, velká část těchto eh, investic bude muset být provedena ze strany toho obchodníka a eh, je jasné, že nejsme, ne, nejsme tedy přesvědčeni o tom, že by byla nějaká je prokazatelná vazba mezi poplatky a um, inovací. Pokud má inovace fungovat, ať si vybere spotřebitel, jestli chce financovat spíš mobilní telefon uh, a nebo jestli se to bude financovat, financováno Eh, nějakou tajnou daní, o které spotřebitel sám nemá ponětí. Děkuji za eh, tuto prezentaci. To bylo skutečně vynikající, naprosto skvělé, eh, jasné vysvětlení. Děkuji za um, velice přehledné vysvětlení. Nemáme už moc času. Myslím, že jste pověděla většinu těch věcí. Dám slovo ještě panu Bílenovi. Někdo další by se přál slovo? Děkuji, pane předsedo, chci poděkovat všem eh, kolegům, kteří se účastnili diskuse a také chci poděkovat zástupní komise za skvělou, eh, skvělé vysvětlení a myslím, že všechny důležité otázky byly zodpovězeny, takže se těším na dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji z jednotlivých politických frakcí. Děkuji. Časový harmonogram, protože to musíme, eh, schválná se chce, abychom dělali rychlý pokrok a eh, platí to i pro spotřebitele. Takže lhuta eh, bude 10.12. S tínovým zpravodajem se sejdeme ale předtím. Komise nám pošle své slajdy, takže budete mít k dispozici všechny informace před sebou, abyste chápali eh, toto velice obtížné, složité téma. Pak budeme 22. Eh, eh, ledna mm, mluvit o pozměňovacích návrzích. V únoru přijmeme kompromisy. Výbor pro měnové záležitosti to bude přijímat 20. a pak uvidíme, co s tím udělá, pak uvidíme, co s tím udělá řecké předsednictví. Děkuji všem, především zpravodaji, paní Wesenbeck a jejímu týmu a těšíme se, až se eh, znovu sejdeme nad pozměňovacími návrhy. Znovu eh, se setkáme dnes odpoledne ve tři hodiny, kde bude slyšení o jednotem trhu telekomunikací, kde já jsem zpravodajem a doufám, že mnozí z vás tady budou. Máme tady spoustu dobrých řečníků, zajímavých diskusí ve tři hodiny, tedy dnes odpoledne pan Koferaty bude předsedat, takže já budu e, působit jako zpravodaj a budu moci klást otázky. Těším se na vás a děkuji především komisi. Naschledanou.